Bonjour à nouveau. Euh. Vážení kolegové, znovu vás všechny zdravím. Vítám zde pana Perse Donohu, který je ředitelem pro budoucí síť v rámci DG Connect a Vasila Sabinského, který je ředitelem pověřeným informačními systémy a komunikačními systémy pro kybernetickou obranu v generálním štábu SVČ. A budeme hovořit o kybernetickém prostoru. Naším dnešním cílem je udělat si takový přehled bezpečnostních výzev, které představuje pro Evropskou unii 5G. Všichni si uvědomujeme, jaké ekonomické přínosy nabízí 5G. Blíží se zavedení nebo spuštění 5G v Evropské unii. A je to opravdová změna paradigmatu oproti 4G. A je zásadní, abychom si plně uvědomili, jaké slabiny a rizika má rozvoj a zavádění této nové technologie. 5G to není pouze rychlejší přenos, ale je to úplně jiná technologie na rozdíl od minulých technologií a také umožňuje nejrůznější použití. Je nepochybné, že rozvoj 5G bude mít eh, dopady jak na vnější obranu, tak i na příležitosti a rizika. V médiích už měsíce slyšíme, že americké úřady vyjadřují znepokojení, protože mají strach, že dojde ke ztrátě technologické suverenity u těch zemí, které by se uchýlily k čínskému zařízení. USA hodně tlačí na Evropu v této oblasti. Takže tyto důvody nás vedly k tomu, že jsme si zvolili toto téma pro naše dnešní zasedání. Pane Donody, komise řekla, že nebude uzavírat zakázky s pochybnými dodavateli kvůli otázkám národní bezpečnosti, také připravila takový e, soubor nástrojů, které by mohly provést hodnocení. Komisař Thierry Botton už zmínil 6G ve svém vystoupení a zdůraznil, že tady budou tři hlavní osy chránit, transformovat eh, a projektovat. Já doufám, že nám budete moci říci, jak vypadá v současné době stav evropské reflexe, pokud jde o strategii v oblasti 5G. Pane generále Sabinsky, pro nás by bylo užitečné, kdybyste informoval členy tohoto podvýboru o pracích, které vedete v rámci generálního štábu Evropské unie, aby nastala konvergence, aby se členské státy dohodly. A můžete nám také říci, jaké jsou mechanismy koordinace, které zavádíte spolu s komisí. Nejdříve dám tedy slovo komisi DG Connect a slovo má par, pan Donohy. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den. Eh, Vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji, že jste nás pozvali, abychom probrali toto důležité téma. Kdybych byl příliš technický a odborný, tak mě prosím varujte. Ta síť 5G je opravdu strategickou prioritou v Evropě již nějakou dobu, protože to bude mít zásadní dopad na rozvoj ekonomických a sociálních indikátorů, ale bude to mít dopad i na konkurenceschopnost. To je základ toho akčního plánu z roku 2016. V podstatě je to ideální eh, rámec pro budování sítí 5G. Měli bychom mít téměř eh, simultánní start Eh, sítí 5G, služeb 5G a mělo by to do roku 2025 pokrývat všechny členské státy. To je ambiciozní cíl. Tento akční plán vycházel z toho, že 5G zásadně změní pravidla hry. 5G není rychlejší 4G. 5G má úplně jinou architekturu, je to platformový přístup, který zajistí, že to bude nejenom rychlejší technologie, ale je to daleko variabilnější, širokopásmové pro přenos větších obnotů, objemů dat a také je to daleko spolehlivější, nejenom spolehlivější signál, spolehlivější přenos a je to rychlejší reakce přístrojů v reálném a odpověď v reálném čase. Takže to je to, co 5G může znamenat. Bude to mít dopady na všechny sektory, nejenom na IT a technologie, bude to mít dopad na zemědělství, na transport, energetiku, zábavu, mediální sféru a tak dále. Bude to mít dopad na fungování robotů v továrnách a pomůže to v poskytování zdravotních služeb, pomůže to v detekci chyb v energetickém sektoru a tak dále. Ale protože to může hrát takhle důležitou roli, tak roste stále povědomí a vnímání kritického strategického významu a senzibility, kterou 5G má pro naši společnost. Zároveň v tuto chvíli se diskutuje o bezpečnosti dodávek a o potenciálních rizicích když by některé prvky byly zadány dodavatelům mimo Evropu. A to je důvod, proč teď diskutujeme o bezpečnosti. Dopady bezpečnosti 5G, také budeme hovořit o profitech, které technologie 5G může poskytnout, protože tady je možná vysoká míra šifrování, ale samozřejmě, eh, když máme na mysli bezpečnostní výzvy, tak eh, Rada přijala závěry o signifikantním významu 5G a o potřeby omezit rizika spojená se zaváděním 5G. My ty závěry vítáme a ono to poprávu propojuje ty signifikantní prvky. Samozřejmě je třeba zajistit, abychom měli jasnou představu o strategické autonomii Evropy co se týká dodávek technologií pro 5G. To je geopolitická priorita, protože digitální suverenita a výzvy 5G jsou na špici politické agendy. Tedy v reakci na množící se debatu o bezpečnostních aspektech už v březnu minulého roku přišla komise s doporučením pro zajištění kybernetické bezpečnosti v oblasti 5G s plnou podporou parlamentu a rady. A první krok znamená, že by členské státy měly učinit své vlastní národní posouzení rizik infrastruktury 5G. To proběhlo s podporou a technickou pomocí komise a agentury ENISA, to je unijní agentura pro kybernetickou bezpečnost. Také je třeba učinit koordinované evropské posouzení rizik, to proběhlo v říjnu 2019. Další krok je toolbox, tedy soubor nástrojů. Práce, která byla provedena v oblasti výzkumu, znamená, že se teď věnujeme technickým aspektům bezpečnosti už nějakou dobu. Máme private, partner, private public partnership již nějakou dobu v této oblasti a máme tady velice zacílenou práci spolu s členskými státy, které sledují toto téma spolu s bezpečnostní skupinou, ale také máme spolupracující průmyslovou sféru na specifických projektech, hlavně v oblasti 5G což je vlastně začátek toho přístupu posuzování rizik, definování, definování hrozeb. Takže teď se dostáváme k té situaci, že máme to posouzení rizik na národní evropské úrovni. Členské státy se shodly na tom, že je třeba spolupracovat a také členské státy berou tuto věc opravdu velmi vážně. Tedy to je báze pro stávající dnešní práci a to je ten soubor nástrojů, jak omezit rizika. Technická opatření, operativní opatření, která mohou činit hlavně členské státy s ohledem na identifikované hrůzy, identifikovaná rizika, a hrozby a je pak třeba jednotně reagovat s ohledem na bezpečnost 5G. Členské státy spolupracují a my budeme spolupracovat s nimi. Pracujeme v té kooperační skupině v rámci té směrnice o spolupráci a spolupráce je zatím opravdu vynikající. Teď eh, s výhledem do budoucnosti musíme se podívat na bezpečnost infrastruktury, která bude sloužit 5G. Tady jde o sektory, kterých se to bude týkat. Také musíme zvážit strategickou roli 5G a musíme přemýšlet o tom, jak posílit eh, přítomnost evropského průmyslu v celém tom dodavatelském eh, řetězci dva, tři největší dodavatelé vybavení sítě a e, služeb to jsou Evropané. Na to můžeme být pišní, musíme to podporovat a tu situaci zachovat, ale v globálním kontextu tohle není záruka sama o sobě, že to bude úspěšné. Musíme být schopni zlepšit a zajistit, zabezpečit technologie, které jsou páteří dnešního a zítřejšího digitálního světa. Jedna z klíčových věcí, o které se bude v tomto podvýboru jednat, je certifikace a standardizace. Jak budeme posuzovat um, rizika v technologii nebo bezpečnost jednotlivých prvků? Již uh, v tuto chvíli v tom koordinovaném posuzování rizik jsme definovali jisté bezpečnostní výzvy, ale ta certifikace je opravdu zásadní a my se na to velmi soustředíme, protože eh, definování limitů tohoto procesu je důležité při strategi- definování strategické infrastruktury. Takže spolu s ENISA se musíme postarat o to, aby bylo potřeba, aby ta certifikace proběhla v pořádku a budeme spolupracovat samozřejmě ve specifických sektorech, třeba v oblasti energetiky nebo ve finančních službách s těmi, kdo mají zájem na rozvoji bezpečnosti v těchto oblastech. Zase jsou užitečné standardy, je třeba rázně posuzovat ta rizika, je třeba mít referenční body pro standardizaci a pro bezpečnostní parametry je třeba hrát opravdu aktivní roli v monitorování. Jenom, kdo volíte, Tlumočníci by vás žádali, abyste mluvil o trochu pomalej. Omlouvám se jak tlumočníkům, tak um, tak um, účastníkům. Já jsem Ir, takže když mluvím anglicky, mám komunikační problémy a se samé nervozity pak hovořím příliš rychle. Omlouvám se. Takže komise se také podílí na tom globálním procesu standardizace. Ta standardizace na 5G se odehrává v rámci 3GPP, ale to je proto, že se začalo pracovat na tom před několika lety. My podporujeme aktéry z Evropské unie v tom procesu jako takovém protože, a to je možná výsledek toho, že máme celou řadu evropských eh, firm, které se podílí na této technologii, to znamená, hrajeme stále roli v těch té oblasti technologie. Paní předsedkyně, vy jste se mě ptala na 6G, co říkal pan komisař Breton. Je jasné, že jak Eh, vyplývá z výzkumného programu ze standardizace a z průmyslu, tak doufáme na základě toho akčního plánu 5G, že členské státy budou tlačit na licencování spektra a síť 5G. To není fakt, ale zároveň se musíme soustředit na rozvoj technologií už další generace, Někdo je nervózní, když eh, eh, o tom mluvíme a přitom ještě ani 5G pořádně nefunguje, ale jde o tu dlouhodobou technologickou suverenitu a jde o to, aby se rozvíjela ta kritická technika, technologie. 5G bude integrovat některé z těch sektorů, které v podstatě jdou nad rámec klasického telekomunikačního modelu, hlavně uh, internet věcí a velké objemy dat, které se budou přenášet. Jak se pohybujeme směrem k 6G, tak doufáme, že dojde k hladkému přechodu na technologickou platformu související s umělou inteligencí, ale půjde i o aktivní monitoring té sítě včetně státních agentur na bezpečnost sítě. Půjde o to, aby ta kritická infrastruktura byla opravdu bezpečná, v bezpečí, aby dělala to, co má dělat pro bezpečnost národních ekonomik i jednotlivců. To je ambice, kterou vyjádřil pan komisař Breton. Já doufám, že v rámci dalšího VFR navrhneme nové institucionální partnerství Smart Network and Services, které bude pracovat směrem k 6G, zatímco budeme spolupracovat s členskými státy a parlamentem, abychom zajistili plný rozvoj 5G, bezpečný rozvoj 5G. Je to tedy spoustu práce na paralelních kolejích, ale je třeba mít definované jak ambice, tak i úsilí. Jde o to, že budeme mít novou strategii v souvislosti s těmito novými technologiemi, ale když dovolíte, skončil bych tím, co je zásadní, a to je bezpečnost 5G. Nechci hovořit o specifické roli 5G v oblasti obrany. Já předpokládám, že se o tom bude hovořit, jaké jsou dopady 5G na sféru obrany, ale jde i o tu civilní sféru. Víme, že tady je klíčová role satelitních komunikací například. To, čemu se říká Low Earth for Orbit Satellite, satelity na nízké oběžné dráze, tak to ty budou zajišťovat širokopásmové pokrytí Evropy a jde o to, aby monitoring toku údajů spojený s transportem, s logistikou, a s dalšími eh, sférami byl ještě bezpečnější eh, s okamžikem, kdy bude eh, zavedeno satelitní 5G. To bude znamenat, že Evropa bude mít dost prostředků na to, aby umístila satelitní technologii, které opět poskytnou dostatečnou bezpečnost. A to bude mít samozřejmě dopad na bezpečnostní otázky. E, to už je trochu nad rámec mé příslušnosti, o tom budu asi hovořit e, kolegové. Paní předsedkyně von der Leyen zdůraznila, že role 5G a standardů 5G a technologií nové technologie poslouží k rozvoji nové, nových technologií a bezpečnosti těchto technologií v Evropě. Jde o to, že budeme v tomto mandátu mít skutečně uh, obsáhlý, obsáhlou technologii a jde o to, že bezpečnost a kybernetická bezpečnost našich sítí bude v popředí zájmu. Děkuji. Děkuji, pan generál Savinsky. Merci, Mrs. Eh, Chair. Uh, Děkuji, paní předsedkyně, ctihodní poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Děkuji za tuto příležitost promluvit k vám ohledně eh, výzev eh, obrany a bezpečnosti v souvislosti s pátou generací, eh, respektive 5G. Jedná se o velmi bez, Eh, rychle se měnící bezpečnostní prostředí a proto i Evropská unie volá po eh, zdokonalenější eh, politice obrany a bezpečnosti. Bezpečnost zejména vyžaduje informační a komunikační technologické systémy, které zajistí integritu a disponibilitu údajů s tím, že každá Téměř každá dovednost je nyní závislá na důvěrnosti, integritě a disponibilitě těchto systémů. Je zjevné nám všem, že eh, mise a vojenské operace eh, naší obranné bezpečnostní politiky jsou podmíněné eh, chráněnými a zcela spolehlivými technologiemi a to umožňuje příslušným odpovědným osobám plnit své úkoly a naplňovat ambice. Vojenský persoma, personál EU plánuje tyto aktivity a nese odpovědnost spolu s ředitelstvím, generálním ředitelstvím za implementaci a poskytování a zajišťování potřeb, pokud jde o řešení kyberbezpečnosti je nutné identifikovat vojenské eh, požadavky pro vojenské mise a operace obrané a bezpečnostní politiky a plnit požadavky na zajištění efektivného, efektivního řešení a zajištění potřebné technologie. To zahrnuje také e, posuzování rizik a poradenskou činnost. Tady musím zdůraznit, že ne, nemůžeme podávat technologická doporučení nebo komentovat politická, ekonomická hlediska 5G, ale naší povinností je zajistit nejlepší možnou vojenskou, e, e, vojenské poradenství Eh, nové disruptivní technologie, zejména IKT, eh, vytvářejí rychle se měnící eh, prostředí, zejména ve vojenské oblasti. A to se týká celého prostředí To znamená Eh, pozemních sil, námořních sil, eh, vzdušných sil a využívání internetového protokolu. Navíc spoleháme na eh, čím dál více na hotové technologie. Na tomto pozadí si plně uvědomujeme, že digitalizace bojiště a konektivita, která je potřebná, abychom plnili naše úkoly bude silně odvislá od technologií 5G. Nebudeme schopni vyhnout se této závislosti na 5G vzhledem k civilnímu a vojenskému využití IKT a využití kritické infrastruktury, eh, kterou obsluhují nevojenští odborníci a je to, jejich vývoj je zadáván také nevojenským útvarům, satelitním například vývojářům. Proto je nutno bojovat také proti kybernetickým rizikům použití technologii 5G v obrané bezpečnostní politice povede také k novým problémům kyberbezpečnosti nad rámec stávajících a ty musí, musíme odstraňovat, abychom plnili naše vojenské úkoly. Jakmile bude technologie 5G e, implementována a nebo bude podporovat naše mise, pak armáda jako taková nebo obranná politika bude mít omezené příležitosti tyto technologie dále ovlivňovat. A proto tyto tato opatření eh, mitigace neboli zmírňování eh, rizik eh, bude mm, muset být i politické ekonomické povahy. Musíme také pochopit, že vojenské operace z vlastní povahy a zvláštních požadavků na důvěru, integritu a disponibilitu velitelských a kontrolních systémů volají po vysoké úrovni kyberbezpečnosti. Jakákoliv, jakýkoliv kybernetický útok na IKT nebo eh, eh, zařízení 5G může ohrozit tyto operace a může vést k ztrátám životu selhání eh, celých misí a může mít samozřejmě závažné politické důsledky to eh, vyžaduje rozsáhlý soubor opatření. Jaká mohou být tato opatření? Za prvé, na základě bez, společných bezpečnostních standardů Evropská unie může vybrat uvěryhodné dodavatele 5G. Tito dodavatele budou muset eh, prokázat svou eh, nezávislost na eh, třetích vládách a aktérech nečlenských, tedy i eh, když a, a také vojenská komunita musí mít důvěru v tyto dodavatele. A 5G bude zajišťovat řízení sítí a bude to ale komplexnější řízení, protože bude potřebovat navýšit počet eh, zúčastněných stran. Poskytovatelé softwaru a hardwaru budou mít eh, stěžejní eh, roli a budou transferovat kontrolu sítí softwarovým řešením. A to vytvoří samo o sobě problém kyberbezpečnosti. Kontrola dodavatelské dodavatelského řetězce je výzvou sama o sobě. Zvýší se zmíněný počet zúčastněných stran a to tedy může zkomplikovat situaci. V neposlední řadě očekávaný nárůst komplexnosti bude znamenat potřebu kvalifikovanějšího personálu který zajistí dobrou zprávu, údržbu a bezpečnosti. Využití technologií 5G pro vojenské účely proto zvýší um, potíže eh, s lidskými zdroji, eh, jim čelíme jako vojenská organizace už dnes. Závěrem 5G technologie a jejich eh, potenciální použití v rámci našich misí je velmi důležitým tématem a jsme zneklidněni pokud jde o výzvy týkající se bezpečnosti. To je vše. Děkuji, pane generále, a teď předám slovo panu Svanu Nixonovi za SD. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám otázku na pana O'Donohue. Vy jste se několikrát zmínil o tom, že je nutno, aby Evropská Unie spolupracovala v oblasti bezpečnosti, pokud jde o 5G, že potřebujeme strategii. Hodně jsme hovořili o strategické autonomii a Když mluvíme o vojenském kontextu, tak to znamená autonomii Evropské unie, aby mohla jednat a nemusela se spoléhat na USA. Když hovoříme o evropské svrchovanosti nebo autonomii, Máte na mysli pouze Čínu, nebo si myslíte, že bychom se měli dosáhnout úplné svrchovanosti, tedy být úplně nezávislí na tom, co dělají američané v této oblasti? Jistě všichni souhlasíme s tím, že čínská technologická hegemonie by pro Evropu nebyla dobrá. Pro naši schopnost provozovat bezpečné informační systémy. A v návaznosti na tuto otázku víme, že Číňané když usilují o vedoucí pozici jako poskytovatele technologií 5G, tak spolehají i na jiné strany, aby poskytly určité elementy. A američané se jim snaží upřít přístup k některým součástem informačního systému, nebo tedy operačního systému Android. Jak to vypadá v Evropě? Máme nějakou vlastní svrchovanost, nemusíme se spoléhat na Američany nebo Korejce, nebo já nevím, někoho jiného, nějakou jinou součást nebo je to jenom těch 5G, které by nás mělo znepokojovat? Děkuji. Sezbíráme si otázky a potom budete moci odpovědět na jednou. Chris Peters za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také řečníkům za informace o 5G. Má první připomínka je, že 5G má samozřejmě velký hospodářský potenciál, ale je zde bezpečnostní problém. A není to problém jenom pro obranu, my to velmi dobře víme, nejen tedy pro NATO, ale také pro Europol. Je zde velký bezpečnostní problém z 5G, a to nejen pro obranu. Za druhé, 5G samozřejmě působí problém s kybernetickou bezpečností a mohu vám říci, že v Belgii máme velký příklad dopadu na kybernetickou bezpečnost. Picanol, jedna velká firma, se stala obětí kybernetických útoků a mělo to pro ní závažné důsledky. Třetí bod je, vy jste říkali, a je to pravda, že kybernetická bezpečnost je v národní kompetenci. A tady je velký problém. Když na evropské úrovni začnete diskutovat o aktu o kybernetické bezpečnosti, o certifikaci a tak dále, tak rozhodují členské státy. Je na nich, aby rozhodli. A nejde tady jen o kybernetickou bezpečnost, jde také o geopolitické otázky. Kolega tady zmínil Čínu, Ameriku a tak dále. To není jenom technická diskuze, není to pouze diskuze o kybernetické bezpečnosti nebo o bezpečnosti jako takové, je to také problém s geopolitickými názory a otázkami na evropské úrovni. Já musím říci, že odpověď Evropské komise a Evropy. OK, musíme něco udělat, můžeme zavést certifikaci a tak dále. Ale je to na úrovni členských států. Tam je ta kompetence. A pokud to tak je, tak zde máme velký problém s bezpečností. Alespoň myslím. Otázka je, můžeme toho udělat více na evropské úrovni, než jsme udělali teď? A myslím si, že musíme být velmi kreativní. A možná jedna z věcí, ve které jsme kompetentní, je zajistit, že budou platit pravidla na vnitřním trhu, což je kompetence na evropské úrovni a tady musíme zabránit monopolům a musíme si být jisti, že nedochází k porušování pravidel pro dotace a tak dále. Možná můžeme vyřešit eh, problémy s bezpečností, s 5G a kybernetickou bezpečností se všemi těmi nástroji, které máme na evropské úrovni k dispozici. Ale zatím mám pocit, že jsme ještě nenašli správné odpovědi na evropské úrovni, které by jednoznačně reagovaly na bezpečnostní problémy, na obranu, NATO, Europol a všechny ty služby, které jsou aktivní v policii a tak dále. Děkuji. Děkuji, pan Basesku. Děkuji. Já se bezpečnosti nebajím, já mám jinou otázku. Je jasné, že 5G přinese velké zlepšení pro ekonomiku. Problém, který máme v Evropě a Evropské unii, je ten, že pro nové členské státy je těžké dohnat to spoždění ve vývoji v porovnání s jinými, s těmi starými členskými státy. Vyvolalo by to rychlejší vývoj a otázka je, zda to bude za, tedy řešení, které bude podporovat Evropská komise, a sice, že bude distribuce 5G probíhat zároveň stejně ve všech členských zemích? Nebo možná ty méně rozvinuté země si teď kladou otázky, zda budou vytvořeny nějaké programy, které dají rovné příležitosti všem členským státům EU. Merci, monsieur Kirchhoff. Děkuji, pan Kirsos za EPP. Děkuji. Zdá se, že jsme přišli o svou šanci účastnit se závodů v 5G, ale připravujeme se na závod v 6G. Ale když jsem si četl mezinárodní finanční tisk, tak z něj vyplývá, že Číňani investovali více než 60 miliard eur ve formě státní podpory a daňových úlev, aby vyvinuli systém 5G. Takže dobře, my chceme vyvinout systém 6G, ale kolik to stojí? Bude to meziinstitucionální dohoda nebo spolupráce? Ale problém v Evropské unii je ten, že o všem hovoříme a nic nefinancujeme. Takže pane O'Donoghue, dejte nám prosím více informací o finančních výhledech. Děkuji. Děkuji. Paní Bonfrisko. Děkuji, paní předsedkyně. Zásadní otázka je tato. Čína využila veřejné zdroje k tomu, aby podpořila své firmy při vývoji 5G. A my máme tady nějaký problém s trhem. Tváří v tvář obrovské výzvě, kde potřebujeme opak, potřebujeme velkou vizi a skutečnou strategickou nezávislost, téměř evropskou svrchovanost v této oblasti. My jsme VTO nikdy nenavrhli, aby zrevidovala pravidla tohoto trhu. A vzhledem k tomu, že je tak nevyvážený, tak závazek Evropské unie a USA je v porovnání s Čínou mnohem menší. 5G je jedním z mnoha sektorů, kde krátkodobá ziskovost skrývá tu dlouhodobou eh, pozitivitu a pozitivní přínos eh, investice do této technologie. To znamená, že se z dlouhodobého hlediska zlepší život společnosti, životní podmínky, ekonomika. A právě proto bychom měli usilovat o co nejlepší využití, duální využití v sektoru 5G, abychom žili lépe, abychom se zítra mohli lépe hájit proti útokům. Děláme všechno, co potřebujeme, nebo potřebujeme toho více? Potřebujeme třeba právní rámec, aby ty členské státy, které si zachovají svou nezávislost v rozhodování v tomto sektoru, přece jen byly podřízeny určitému rámci, aby tam byly společné, harmonizované předpisy, alespoň ty minimální. A konečně je pravda, že Číňané jsou tak vpředu, pokud jde o technologie, anebo je nějaký evropský podnik eh, ještě pokročilejší než Čína. My ho musíme teď podpořit a propagovat. Děkuji. Děkuji, paní Fotiga. Mikrofon, please. Mikrofon, prosím. Existuje spousta mýtů kolem tohoto tématu. 5G nám dává velké příležitosti pro růst, technologický rozvoj, ale také spoustu výzev. Teď jsme tedy v podvýboru SEDE, a měli bychom se tedy zaměřovat spíše na bezpečnostní aspekty 5G, včetně oblasti primární spolupráce mezi EU a NATO v oblasti obrany a bezpečnosti. Kybernetická bezpečnost by měla být první oblastí spolupráce mezi těmito dvěma organizacemi. A proto musíme vyhodnotit pokrok, kterého bylo dosaženo v této spolupráci mezi organizacemi. Od Varšavského samitu NATO a následné deklarace. Měli bychom monitorovat eh, všechny body na pořadu jednání. Pro mnohé země vývoj eh, zaznamenaný v Číně je znepokojivý. A určitě by se na tom také mělo pracovat. Není to pouze konkurence v civilním průmyslu a v civilním použití. Má to obrovský bezpečnostní aspekt, když vezmeme v úvahu čínské vojenské nastavení. Děkuji, nyní pan Buchner a uzavírám seznam řečníků, abychom mohli dát slovo na odpovědi. Děkuji. Děkuji. My jsme již dříve krátce zmínili fakt, že existuje problém ne s ilegálním sledováním údajů, ale i s tím legál, ve skrze legálním sledováním dat. V té civilní oblasti mnohé firmy dělají, zadávají jako předpoklad poskytování svých služeb, že mohou schromažďovat ta data, Google a další to se týká okrajově i vojenské oblasti, ale jak vážná je ta situace, bych chtěl ukázat například do Cambridge Analytica. Ti mají k dispozici jenom zlomek těch dat, které bude možno pomocí 5G schromažďovat o každém jednotlivci. A přesto teď už celosvětově s těmi primitivními daty ovlivnili víc než stovku voleb po celém světě. Takže v budoucnosti o každém z nás bude k dispozici takové množství údajů, které umožní nejenom totální sledování, ale i totální ovlivňování. A tady je ta otázka přechodu k vojenské oblasti, oblast tajných služeb, sledovací technologie, to všechno tu hraje roli. No a kam tím mířím? Je na místě naléhavě nutná legislativa v Evropě. To bude velice obtížné, protože američtí přátelé se budou zuby nechty bránit, ale myslím, že jinak to nepůjde. A to i pro účely vojenské bezpečnosti naší Evropy. Děkuji vám. Děkuji, pane O'Donohue. Děkuji vážení poslanci, za váš přehled o technických i politických otázkách. Pokud jde o ty politické otázky, tak to je jasné, vy jste kvůli tomu byli zvoleni, ale já nemohu reagovat na všechny, protože se zaměřím spíše na některé technokratičtější odpovědi, ale snad vám to pomůže ve vašich úvahách. Komise jako první věc, eh, o které tady hovořil jeden z vašich členů, vydala doporučení k tomu toolboxu a ta doporučení se netýkala specifické země nebo specifických poskytovatelů, ale všech zemí a všech poskytovatelů, aby se zajistila integrita sítě, sítě 5G. A to je věc, eh, o kterou musíme brát velmi vážně nešlo jen o to, abychom se vyhnuli tomu, že bychom uváděli nějaká jména. My musíme opravdu zajistit vysokou úroveň bezpečnosti v globálním řetězci. Ať už se jedná o Evropany, Číňany, Američany či kohokoliv jiného. Komise to několikrát řekla jasně, evropská ekonomika je otevřená, jsme připraveni přijmout na vnitřní trh kohokoliv, kdo chce, tady působit, ale musí se řídit pravidly a musíme vidět, že ta pravidla dodržuje a musí být schopen měnit se a měnit se v reálném čase. A to je věc, kterou vyžadujeme. To je tedy první krok. A samozřejmě tato práce bude vycházet eh, z národních hodnocení rizik a členské státy budou muset uplatňovat opatření, aby tato rizika, pokud budou identifikována, odstranili. Takže proto chceme, aby harmonizovaným a koordinovaným způsobem byly přijímány odpovědi ve všech členských státech. A to je tedy otázka toho rizikového profilu. Ale pokud je o to, co říkal pan Peters, i někteří další z vás. Já předpokládám, že ten rozdíl je v tom, jak jsme přistupovali ke kybernetické bezpečnosti až dosud. A důkazem toho je tedy akt o kybernetické bezpečnosti. A teď je otázka toho, že se k tomu musíme postavit a eh, z hlediska jednotlivých eh, poskytovatelů, jaký mají vztah eh, ke státům a ke spravodajským službám i v třetích zemích. A i když to vybavení bude splňovat velmi vysoké normy, tak, eh, jak říkal generál, dokonce každodenně 4G sítě jsou updateovány, aktualizovány, takže poskytovatel zařízení neustále má velkou kontrolu nad tím, jak síť funguje a je to třeba potenciálně další vektor k útoku. Takže proto zde budeme mít ten toolbox a budeme tam mít celou řadu nástrojů, které budeme používat, dokud budeme mít takovéto sítě. A potom otázka státních aktérů nebo aktéři, kteří možná budou instruováni vládami, aby dělali něco, co je ilegální. To je věc, kterou musíme také řešit při posuzování kybernetické bezpečnosti. To, co tedy zaznělo, je opravdu pravda. A já bych i nadále řekl, že národní bezpečnost je pochopitelně v kompetenci členských států členské státy musí pracovat společně a dělali to tak a my jsme viděli, že Evropská rada požádala komisi, aby se hrála svou roli. Kybernetická bezpečnost to není jen otázka bezpečnosti. Omlouvám se, že je to trochu nepřehledné, ale je to i otázka vnitřního trhu. Nemůžeme mít bezpečný vnitřní trh, pokud nebudeme mít vysoký stupeň kybernetické bezpečnosti, aby jednotlivci občané mohli důvěřovat eh, v to, co se děje s jejich daty, které jsou na internetu, že nebudou zneužity. To jsou tedy klíčové otázky. A poslední bod, a omlouvám se, že zacházím do detailu, ale ty otázky byly takto detailní. Pane Petrsi, je ironické, že Orgány činné v trestním řízení mají problém s 5G. A když ani oni k tomu nemají přístup, tak to jasně svědčí o tom, jak to bude bezpečné. V minulosti 4G a 3G vypadaly tak, že jsme měli legální prostředky, abychom to mohli legálně zachycovat, aby tedy policie to mohla legálně sledovat e, pro ochranu občanů, pro ochranu veřejného dobra. A tento požadavek bude pokračovat, ale teď společně musíme najít technické prostředky, aby to mohlo fungovat i v prostředí 5G. A to je věc, na které pracujeme ve, v úzkém partnerství s DG Home a také s Europolem. Takže toto byla důležitá sada témat a otázek. Pokud je o rovnováhu v Evropské unii, já vám možná poskytnu informace přes sekretariát později o těch různých nástrojích, ale ten akční plán pro 5G je, že celá síť má být zavedena ve všech členských státech do roku 2025. Některým budeme muset pomáhat více než jiným, kvůli geografickým rozdílům, kvůli tomu, že jsou třeba trochu pozadu. Už teď navrhujeme Stejně jako výzkumné akce v novém partnerství, tak navrhujeme i e, nový nástroj pro propojení Evropy, kam dáváme 3 miliardy a větší část by měla směřovat e, do těch regionů, pro tedy propojení těch regionů, které jsou trochu pozadu a které potřebují větší podporu. Samozřejmě jsou zde i jiné zacílené nástroje pro výzkum a vývoj, které se budou zaměřovat na malé a střední podniky a tak dále. A já jsem byl i v některých pobaltských a středoevropských zemích a některé z nich se opravdu nemají za co stydět, protože mají velmi pokročilé technické systémy, i bezpečnostní systémy. Jsou to věci, na kterých se dá opravdu stavět a my to využijeme ve svých výzkumných programech. Chtěl bych říct si jednu věc, která souvisí s tím, co jsem tady slyšel z několika úst. Uh, Evropská unie EU není pozadu, pokud jde o 5G. Pokud věříte této propagandě, tak budete věřit všem ostatním propagandám. Omlouvám se, že hovořím tak tvrdě, ale beru to velmi osobně. Tím chci říci, že, jak jsem říkal, máme dva velké poskytovatele, kteří mají asi 35 všech patentů na 5G a potřebují jen 50 těch esenciálních patentů, těch deklarovaných technologií. Když spočítáte jen ty čtyři hlavní operátory, nebudete se dívat na ty ostatní. Jak říkal nedávno komisař Breton, mají 56 Takže pokud je o technologie, tak eh, to máme pokryto a budeme to pokrývat i nadále, protože Kromě toho máme pořád výzkum a vývoj financovaný Evropskou unii. Pokud jde o to používání, o to rozvíjení, tak zatím ještě žádné 5G nefunguje. To, co se v současné době prezentuje jako 5G, to je pouze rychlá 4G třeba v Koreji nebo ve Spojených státech máte také velmi rychlý přístup a říkají tomu 5G, ale není to 5G, protože nezávislé 5G sítě se objeví až příští rok, až budou dokončené normy a proto my máme mnohem realističtější, ale ambiciozní plán pro spuštění 5G, Začne to na konci tohoto roku a ty technologie by měly se plně rozvinout do roku 2025, takže nenechte si namluvit, že jsme nabrali spoždění. To není pravda. A komisař Breton říkal, že v této pozici technologického vedení chceme zajistit, že se staneme ještě silnějšími, pokud jde o rozvoj 6G. Takže chceme převzít toto vedení a rozšířit ho v nových komunikačních technologiích. Omlouvám se, že jsem hovořil tak dlouho, doufám, že jsem zodpověděl všechny dotazy a pokud ne, tak můžu také poskytnout detaily sekretariátu. Podíváme se na současné možnosti financování i na to, co plánujeme v rámci nového VFR. Generál Savinský. Eh, Já nebudu opakovat, co už bylo konstatováno mými kolegy, protože já jsem eh, řekl v projevu, co děláme eh, pro obranné bezpečnostní akce. Pokud jde o členské státy a využívání technologií 5G a důsledky toho, tak jsme připravili celou řadu dokumentů, zejména o kyberbezpečnosti. 5G zajišťuje konektivitu mezi jednotlivými službami, které mnohé z nich eh, poskytujeme zákazníkům. Eh, sítě 5G jsou velmi komplexní a umožňují umělou inteligenci a to je činí mnohem nebezpečnějšími a příležitostí pro uh, Eh, nedobré úmysly a útoky na obyvatelstvo. Takže proto toho děláme hodně. Chci pouze zdůraznit naši spolupráci s NATO. Podepsali jsme společné prohlášení mezi EU a NATO. Zde pracujeme intenzivně, máme pravidelná setkání s kolegy z NATO o eh, dokumentech eh, týkající se kyberbezpečnosti, abychom věděli, co děláme navzájem. Členské státy eh, se informují také o kyber hrozbách. Máme pravidelná setkání na nižší úrovni o výcviku, vzdělávání a zejména tedy výcvik vzdělávání je velmi důležitý je to stěžení, protože lidé si musí uvědomit, jak zacházet s těmito hrozbami. Někteří si dokonce ani neuvědomují, jaké nebezpečí číhá v domácích spotřebičích, že například vysavač může být vybaven kamerou nebo odposlouchávacím zařízením a tudy mohou unikat informace do nesprávných rukou a může to být použito proti obyvatelstvu. Takže O kooperaci s NATO jsem hovořil, děláme toho mnohé. Přednedávnem jsme se setkali s generálním tajemníkem informační komunikační agentury NATO, kde kteří eh, Eh, vycvičují 10 tisíc vojáků v oblasti kyberbezpečnosti. Myslím, že další otázky na eh, vojsko nepadly, ale tady hovoříme stále o vybavení sítí. Eh, my musíme být připraveni také na internet věcí. Tedy jde o to, využívat tedy internet věcí na různé účely a proto musíme mít připraven rámec eh, eh, k tomuto, než to bude použito, případně zneužito. Děkuji vám. Děkuji, děkuji oběma našim řečníkům za to, že nás informovali. Děkuji, pane O'Donohue. Pro vás je to možná trochu nezvyklé vystoupit eh, v podvýboru pro bezpečnost a obranu, ale myslím si, že to bylo důležité. Děkuji i generálu Sabinskému. chers collègues, je vous propose de reprendre. Vážení kolegové, budeme pokračovat. Máme zde výměnu názoru o bezpečnostní situaci v Iráku a o misi Evropské unii. Omlouvám se, ale je trochu obtížné se tady navzájem slyšet. Mise Evropské unie v Iráku. Já zde vítám Stefana Tomata, který je ředitelem integrovaného přístupu pro bezpečnost a mír SVČ a generálního, nebo tedy generál poručíka Vincenza Kopolu, který je velitelem civilních operací. Oba dva zde vítám, že přišli mezi nás dnes odpoledne, vážení kolegové. Všichni jsme sledovali nedávné události v Iráku, především opakované útoky na americké základny, a také to nepřátelské schromáždění před eh, americkou ambasádou a také zavraždění iránského generála Kásima Sulejmányho a také následovaly útoky proti americkým sílům v Asadu a Erbilu. Zdá se, že Irák se stal eh, bitevním polem této nové epizody anglo-americké, tedy americko-irácké konfrontace. A je zde rostoucí napětí mezi Spojenými státy a Iránem. Hrozí zde, že vše bude v Iráku eskalovat a Irák je dnes tedy hlavním dějištěm těchto událostí. Má to přímý dopad na akční kapacitu přítomných evropských sil v rámci různých koalicí pod vedením NATO v koalici proti Dáši a také v rámci mise Rady EU AM Irák. A to je tedy také negativní signál, který vyslal irácký parlament ohledně toho, že je nespokojen s přítomností cizích jednotek na svém území. To je také znepokojivé. Hrozí, že současná krize oslabí společné úsilí proti zbytkové přítomnosti islámského státu v Iráku a Syrii. Už se to zhoršilo poté, co se oznámil odchod amerických jednotek a co nastala turecká ofenziva proti Kurdům na severovýchodě Sýrie. To, s jakou eh, násilností to všechno bylo potlačeno, nás vede k tomu, zda jsou v této zemi dobré podmínky pro naši misi. Než předám slovo našim expertům, kterým znovu děkuji, chci vyjádřit politování a také jedno přání. Lituji, že ani nový, ani předcházející velitel EUAM Irák nemohl mezi nás přijít a přála bych si, aby velitelé operací společné bezpečnostní a obrané politiky mohli pravidelně docházet do tohoto výboru a informovat nás. Jedná se o roli demokratické kontroly působení Evropské unie ze strany parlamentu, který byl demokraticky zvolen. Opravdu bych vám byla vděčná, kdybyste předali tento vzkaz eh, o společném zájmu všech členů našeho podvýboru setkat se s veliteli našich eh, misí společné bezpečnostní a obrané politiky. A teď předám slovo Stefanovi Tomatovi. Děkuji. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji taky všem za tuto příležitost. Ve své prezentaci se budu soustředit na prvky které jsou důležité pro strategické zhodnocení naší mise. Reflektujeme minulost, díváme se na budoucnost a pak vám představím některé podrobnosti této mise. Situace v Iráku, jak jsme viděli teď, nepřišla neočekávaně v tom smyslu, že i když tam předtím byly obtíže, o kterých jste hovořila, tak jsme viděli mohutné protesty, které měly spíš politický rozměr a týkaly se politického systému. Šlo tady o rezignaci iráckého premiéra. V listopadu 2019 ta situace je tedy velice komplexní a složitá a to samozřejmě má dopad na misi jako takovou. Mise je běží od října 2017 na základě žádosti iráckých úřadů. Byl zájem o zvýšení bezpečnosti prostřednictvím strategického poradenství. Členské státy v tu dobu vyhodnotili takovouto přítomnost jako jistou šanci, ale situace se v průběhu let změnila. Na naše úsilí tam má vliv mnoho okolností. Zaprvé to bylo dlouhodobé ustanovování irácké vlády a zároveň jsme museli uznat fakt, že v té oblasti jsou činné i další síly a my se čelila této složité situaci v Iráku a Měla také složitý přístup k iráckým úřadům a také se musela přizpůsobovat té měnící se situaci. No, proč jsou ty okolnosti tak eh, složité? Jde tady mimo jiné o koordinaci s dalšími mezinárodními aktéry, když se díváme na tu situaci, tak jsme si také říkali, co dělat teď. A my si myslíme, že tohle je přesně okamžik, kdy naše přítomnost tam je ještě potřebnější. Za prvé v těchto letech eh, mi se vytvořila celou síť vztahů, kde se EU stala spolehlivým partnerem Máme teď tedy, jsme tedy vnímáni v Iráku už v jiné perspektivě. A dále má EU ono unikátní pozici neutrálního účastníka. To je velice důležité pro naši roli a určitě je to jeden z důležitých prvků politické interakce. Za druhé, myslíme si, že eh, přítomnost EUAM je velice důležitá. Už jenom přítomnost samotná, tato mise v té oblasti poskytuje jasný signál našim protěžkům, co se týká našeho angažmá v této oblasti. Tedy je, mohu schrnout, že ta mise je důležitá a měla by pokračovat. A když vidíme, co se děje v Iráku, tak Irák v této situaci je opravdu místem, kde se odehrává celá ta regionální dynamika a je třeba tedy zajistit naši přítomnost tam, abychom podpořili stabilitu i pro budoucnost. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji poslancům tohoto podvýboru za pozvání. Nebudu opakovat to, co tady už bylo řečeno o bezpečnostní situaci v Iráku po zabití generála Soleimaniho, ale chtěl bych říct, že EUAM Irak pokračuje i v situaci, kdy to bezpečnostní okolí je na velice nebezpečné a ta mise se snaží konzolidovat státní instituce a zajistit jistou míru bezpečnosti občanům. To je dlouhodobé úsilí pro EU a pro tuto misi EU. Chtěl bych zdůraznit jednu zajímavou věc, protože e, tato mise a irácký ambasador v Bruselu, s ním jsem se před e, pár dní setkal, tak tam se dělá jasné rozlišení mezi zahraničními jednotkami, které by podle tamního parlamentního rozhodnutí měli odejít a velice se to odlišuje od té mise EU a M. Takže naše mise je tam vnímána jako cosi odlišného. EUAM Irak je mise neexekutivní, soustředí se na bezpečnostní otázky Mise poskytuje strategické poradenství iráckým partnerům v Bagdádu. Týká se to o komplexní reformu občanského sektoru a poskytuje to příležitost na, pro podporu na regionální a provinciální úrovni. Tato mise neposkytuje žádný výcvik a vybavení jako jiné mise, ale úzce koordinuje úsilí s partnery, kteří se v této oblasti nacházejí. Mise je v běhu od, od eh, října 2017. V tuto chvíli je to nejmladší mise. Čekáme, až bude další mise v ústřední, ve střední Africe budujeme svou přítomnost v této zemi, tedy zatím po krátkou dobu, snažíme se růst. Ta e, mise je teď už docela velká, 30 až 60 lidí je tam v terénu. Zatím mise fungovala klíčovou, formovala svou klíčovou část spolupráce s iráckými protěžky. Konzultujeme na nejrůznější úrovni, jsme ministerstvu vnitra a podporujeme koherentní implementaci národní strategie v Iráku. A my se také pomáhá rozvoji implementace bezpečnostní strategie protiteroristické strategie, strategie proti organizovanému zločinu. Také poskytuje rady eh, i v oblasti managementu lidských zdrojů a ta mise zatím zorganizovala, uskutečnila první setkání mezi Frontexem a místními orgány. To znamená, jsme činí v mnoha oblastech. My, tedy my se velice úzce spolupracuje s delegací, s delegací Evropské unie a všichni se snaží podpořit reformu civilního sektoru, aby se zajistila koherentnost akcí Evropské unie hlavní věci, kterých se dosáhlo nebo které v tuto chvíli v terénu probíhají. My, EU a M Irák, podporuje dlouhodobé procesy, ale rád bych zdůraznil, co se podařilo v poslední době. Poté, co irácké síly nebyly schopny reagovat na veřejné protesty, drž, uspořádal se seminář o situaci lidských práv při protestech pak byla poskytnuta perspektiva, eh, další parametry jako přiměřenost a tak dále. Jde o to, aby Irak vypracoval novou legislativu pro policii. V Bagdádu a Irbílu podporujeme dialog mezi občanskou společností Iráku, mezi minoritními skupinami a úředníky ministerstev mise podporuje irácké úsilí o ochranu kulturního dědictví, což je součást spolupráce s Spojenými národy a Interpolu. Snažíme se přerušit zdroje financí pro teroristické organizace, usnadňujeme spolupráci mezi Frontexem a zprávou iráckých hranic. Tak teď eh, směrem mm, k reformě na bázi principu právního státu, tak to je hlavní výzva. Zhoršující se bezpečnostní situace má dopady na misi i Spojených národů a eskaluje je napětí a dochází k částečné redukci sil ISEF i v politické oblasti. Rezignace iráckého premiéra koncem listopadu eh, vedla k tomu, že mi se musela budovat eh, nové kontakty na ministerstvu vnitra v oblasti bezpečnosti. Iráčtí partneři eh, teď méně spolupracují s konzultaty a jsou pro ně méně důležití a my musíme se snažit eh, nadále udržet svou podporu pro místní struktury. Ale budeme pokračovat, eh, pokračovat eh, třeba v přístupu na bázi lidských práv při masových protestech. Budeme se snažit o mm, zlepšení všech mechanismů. EUAM se snaží najít cesty, jak podpořit občanské organizace, jak podpořit Iráčany a Iráčanky efektivnějším způsobem, ale samozřejmě ta situace v oblasti bezpečnosti je velice nestabilní, dochází tam k boji s Daeshem a je to opravdu velice citlivá záležitost, která se určitě bude dále vyvíjet. Co se týká událostí eh, po začátku ledna, my teď máme 20 až 60 lidí na místě, personál, který byl v, tuto chvíli, byl v tu dobu, když se to tam v lednu dálo mimo zemi, když eh, ti lidé byli na dovolené, na a tak zatím pozdrželi svůj návrat a eh, my se tam budeme vracet až po té, co já to na místě ohodnotím. Já tam jedu v pondělí a pak vyhodnotím, zda se část personálu může vrátit a pravděpodobně eh, se postupně budeme vracet a požádám o podporu bezpečnostní ohledu. Ta mise v určitou dobu neměla povolení opuštit svou základnu. My máme v Iráku dvě eh, základny, jedno v bývalé zelené zóně, jedna v červené zóně. Fakt, že jsme na dvou místech, nám umožňuje manévrovat eh, s personálem mezi těma dvěma místy podle bezpečnostní situace. Ta bývalá, ta bývalá bezpečnostní zóna, ta zelená zóna je blíže americké ambasádě, ale teď se může cestovat i mimo to své sídlo máme um, o omezený pohyb můžeme na ministerstvo vnitra, tam máme operační centrum. To je naše základna na ministerstvu vnitra a my to využíváme pro schůzky, pro výcvik, ne, ne výcvik, poradenství, konzultační služby. Spolu s, také eh, to využíváme ke koordinaci uh, jak s národními, tak mezinárodními orgány. Ta obecná situace je stabilní, nikdy na nás nikdo nezaútočil, nedošlo k žádným útokům ani vedle našeho sídla. Ta situace je stabilní, i když se tam demonstruje, ale to v žádném případě to neovlivňuje naši přítomnost na místě. Jak už jsem řekl, náš pohyb je omezen. Eh, předpokládám, že po mé pondělní návštěvě pravděpodobně eh, začneme znovu uživovat některá ta opatření, která už jsme měli v běhu. Já neočekávám, že se vlátí ta mise, mise v plném rozsahu, ale myslím, že eh, částečně aspoň přítomnost obnovíme budeme viditelnější ve své podpoře poskytované místním orgánům. Děkuji. No, Děkuji, pane generále. A nyní přistoupíme k otázkám. Nejdříve zelení paní Neumann. Děkuji. Já mám několik otázek. Eh, vy jste řekli, že mise byla navýšena na 60 osob v místě od revize uplynulého mandátu před rokem. Od té doby, myslím, jsme zaznamenali dva trendy v Iráku, které jsou obzvlášť zneklidňující. První je tato mise, eh, která eh, vlastně prochází reformou na ministerstvu vnitra a současně vidíme, že bezpečnostní agenti střílejí do lidí, a také eh, bez zvláštního vyšetřování dochází tedy k popravám a Evropská unie eh, tady eh, neklade žádné otázky. Jaký smysl to má, když máme i jiné jednotky a vlastně irácké milice, které dělají pravý opak toho, co očekáváme. Dále víme, že se strany obracejí na EU jako na nestranného partnera, který umožní dialog mezi vládou a protestujícími. Já jsem neviděla zvláštní aktivitu EU a pak v lednu došlo k zavraždění Sulejmányho na iráckém území a tím se skupiny eh, nebo jednotky NATO dostaly do velmi zranitelné pozice. Otázkou je, zdali jsou tam ještě vůbec eh, vítané. Eh, nechci, aby mm, došlo k posílení iránské přítomnosti Iráku, v Iráku a proto je důležité, aby Ehm, Evropská unie zintenzivnila svou přítomnost vojenskou i civilní právě tam. Bere se to v nadcházejících, vezme se to v nadcházejících měsících potaz a vůbec, co si myslíte, jak by se mandát měl změnit, abychom eh, dospěli eh, ke změnám v místě a pokud nepřesvědčíme členské státy ke změně tohoto mandátu, bude mít smysl pokračovat se 60 lidmi eh, v místě vzhledem k výzvám, které mm, kterým tato země čelí. Děkuji vám. Pan Galer má slovo. Děkuji a moje otázka se bude ubírat obdobným směrem. Vzhledem k rozpolcení irácké společnosti mezi šíity a sunity, a vzhledem k tomu, že jakákoliv reforma bezpečnostního sektoru by se měla také promítnout v té podobě, aby celá populace vnímala bezpečnostní složky jako své, tak to podle mě vyžaduje určitou minimální eh, kvótu jakési velké menšiny, řekněme 60 ku 40 šítské sunnického zastoupení v eh, ozbrojených silách. Je tedy i v našem mandátu je přesvědčit, že aby společně vybudovali stát, tak eh, je nutné i v choulostivých veřejných eh, odvětvích, jako je, jsou ozbrojené síly, policie, se promítla takováto kompozice, takovéto složení populace. Pan velvyslanec nám řekl, že civilní mise postižena není, to je dobré. Využili jste tuto příležitost eh, eh, specifikovat za prvé, že vláda bude následovat doporučení eh, parlamentu a že výzva americké, americkým silám vypracovat plán stažení se vztahuje také na naše jednotky a jaká je situace v tomto ohledu vůbec. A pokud jde o kurdskou část, vy jste řekl, že máte lidi i v Irbílu. Já se domnívám, že tam je to o něco snažší spolupracovat s tamními úřady, protože je to tam převážně míru milovné, pokojné a nemají tam tu problematiku těch dvou komunit, které eh, jsou navzájem na štíru. Děkuji. Děkuji, pan Kristus. Děkuji. Já mám několik otázek, protože se snažím pochopit, co v Iráku probíhá čím více se Irák utápí eh, v této situaci, a to tež platí pro Syrii, tím eh, větší uprchlický problém budeme mít v Řecku a v Evropské unii obecně. Eh, první otázka se týká toho, že pokud vím, je Irák druhým největším vývozcem ropy v rámci členských států OPEC. Pokud vím, je to 5 milionů barelů denně, což je obrovské množství a množství peněz s tím souvisejících. Jak si vysvětlujete skutečnost, že eh, lidé v Iráku jsou tak zbídačení, protože eh, je zde množství výnosů, je to věcí korupce vlády, je to otázka um, dohod s multinárodními podniky a tak dále. Druhá otázka, co se stane v Iráku? poněvadž je zde napětí mezi Iránem a Spojenými státy. šíte představují nejmocnější politickou a um, také um, vojenskou sílu, ale ty konflikty posledních měsíců a podle dnešních Financial Times eh, se to šíří. Myslím, že heslo je Basra. Tak eh, to souvisí i se společností v Iráku, která nechce mít nic společného s politickým systémem a antagonizmy mezi šíty a sunity přetrvávají. Je zde vůbec naděje, že ty protesty, které byly potlačeny vládními silami a stovky, tisí, stovky neli tisíce lidí bylo zabito. A nakonec, co se stane s evropskou eh, vojenskou přítomností? Pokud vím, tak se eh, některé jednotky přesunuly eh, do Kuwaitu, aby tam byly bezpečné. Můžete nám k tomu poskytnout informaci? Děkuji. Chris Peters má slovo. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také oběma řečníkům za informace. Včera jsme měli příležitost hovořit se Stoltenbergem, generálním tajemníkem NATO, a jedna zajímavá otázka byla, co je pravdy na oznámení prezidenta USA, že NATO se více bude zapojovat ve středním východě a odpověď byla, neumím na to nic říci, protože jsme zapojeni do mnoha diskusí ale je pravděpodobné, že na to toho bude dělat více, než tomu bylo v minulosti a to nejenom na vojenské, vojenské rovině, ale i v jiných ohledech. Moje první otázka. I vy máte tuto informaci? Moje druhá otázka. Máte-li tuto informaci? Pokud ji nemáte, je to škoda, ale pokud ji máte, i když ji nemáte, co si o tom myslíte? A za třetí, jaký vliv to bude mít na to, co děláte vy, tedy co dělá Evropská unie, bude-li mít na to tam větší přítomnost. Děkuji za ide, pan Ber. Moje otázka eh, se týká pana generála Kopoli a děkuji za zajímavý stručný briefing, pane generáli. Mám několik otázek. Za prvé, můžete potvrdit, že mise se v této chvíli nachází v takzvaném modu standby, pohotovostním a za druhé, jaké zvláštní bezpečnostní opatření, můžete-li o tom mluvit, máte vy nebo ostatní prostávající personál, jaká jste musel přijmout eh, vzhledem k situaci. A za třetí, vnímáte máte rozdíly v rozhovorech se svými iráckými protějšky, pokud jde o jiné nebo různé vnímání Evropské unie a USA? Děkuji. Monsieur Papadakis. Pan Papadakis. Děkuji. Promluvím řecky. Já se domnívám, že tato situace se týká nejenom Iráku. Můžeme z toho vyvozovat závěry i e, pro Sýrii a další země. Jde o víceleté konflikty, intervence, obsazování, okupace, bombardování, dále e, konflikty e, mezi jednotlivými kmeny, a z toho musíme vyvodit závěry. I závěry z dosavadního jednání USA, Evropské unie i NATO. Podstata vývoje se vztahuje k ukončení okupace. Tato okupace vedla ke stávajícímu vývoji v Iráku. A komu to slouží, když bude ukončena okupace, anebo když nastane jiný vývoj? A jak to vypadá s kontrolou nad ozbrojenými silami. Kdo vykonává v této chvíli kontrolu? Kdo má nyní navrh? Eh, pomyslete na eh, roztržku s Iránem. Tady měly být eh, do ozbrojených sil a do vojenského plánování zapojeny i eh, lidové milice. Děkuji za Renew Europe, Tomas Valde. Děkuji. Myslím, že jeden vývoj týkající se také Iráku a e, také to ovlivňuje nás v Evropě a evropskou bezpečnost, je vývoj týkající se ISIS a jiných teroristických organizací. Myslím, že je zjevné a nešťastné, že z důvodu událostí začátkem e, roku a také boje proti ISIS na území Iráku a samozřejmě také sledem k událostem v Sýrii dojde k oslabení. V tomto ohledu bych chtěl od vás slyšet, jak nahlížíte na možné další protiteroristické aktivity i v Iráku, i pokud jde o naši evropskou přítomnost a NATO. A jaké škody způsobily ty události začátkem roku a e, jaké jsou možné důsledky v dohledné budoucnosti, ale také strategicky viděno. E, Děkuji a nyní paní Skytedal, která je předsedkyní delegace pro vztahy s Irákem. Právě dorazila. Chcete si vzít slovo, paní Skytedal? Děkuji. Já se omlouvám za to, že jsem přišla pozdě. Byla jsem ve výboru EMPL, kde byla prezentována má zpráva, takže někdy opravdu ten program koliduje a je to nešťastné. Děkuji za pozvání. Opravdu si ho vážím. Já si musím sundat sluchátka, protože se slyším. Takže si myslím, že je opravdu jasné, že nastala skutečně klíčová fáze. Já jsem chtěla říci, tedy ve výboru sede, že jasně vidíme, že usnesení iráckého parlamentu, které bylo přijato přímo, nebo tedy hlavně šítskými poslanci a požaduje odchod eh, zahraničních eh, jednotek ze země je velmi negativně. Určitě to oslabí mezinárodní koalici proti islámskému státu a také to podkopalo schopnost dosáhnout těchto cílů. A jak možná víte, Švédsko je jedna ze zemí, která má svůj vlastní personál v Iráku. Naše operace má 70 vojáků, kteří mají za úkol cvičit eh, a radit eh, iráckým eh, silám, které bojují proti Daeši. Zatím to ještě není dokončeno. Otázka je, co bude teď dál. Ta švédská základna byla terčem několika útoků po zabití Sulejmányho. Bylo to ovšem jinými skupinami než revolučními gardami Iránu. Takže stažení sil z, Iránu by, z Iráku by určitě vedlo k tomu, že Irán by převzal větší kontrolu nad Irákem a vedlo by to k sektářským konfrontacím. Něco podobného, co předcházelo vzniku islámského státu a velmi by to ohrazilo iráckou svrchovanost. A musím také zdůraznit, že Evropská unie se svou poradní misí dosáhla poměrně velkých úspěchů, pokud jde o reformy bezpečnosti. EU a členské státy musí pokračovat v podpoře a pomoci iráckým bezpečnostním složkám a vládě když budou státní instituce schopny konsolidovat eh, a stabilizovat eh, zemi a předcházet konfliktům, tak pouze tehdy země může pokračovat eh, ve svém přechodu k demokracii. Na závěr bych ráda řekla, že delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Irákem spolu s relevantními výbory bude i nadále zblízka sledovat vývoj bezpečnostní situace v Iráku a já se velmi těším na spolupráci především s tímto výborem. A v tomto smyslu zvu kolegy na zasedání, které proběhne 23. ledna ve spolupráci nebo tedy ve spojení eh, se zasedáním pro arabský poloostrov, kde se bude hovořit o situaci v Iráku a na Blízkém východě obecně. Děkuji. Děkuji. Není dostane slovo pan Tomat a po něm pan generál Kopola. Děkuji. Děkuji za ty četné otázky. Rozsah některých těch otázek je širší než to, na co můžeme odpovědět, ale rád bych se vyjádřil k několika otázkám. Jak to vnímá široká veřejnost? jak vnímají EU a M, zda to podporují, tolerují. Musíme říci, že ta mise je na poradní a strategické úrovni, takže podporuje rozvoj souladu s lidskými právy. Takže ta mise je založena na vizi, že přítomnost mise na strategické úrovni uvnitř struktur bezpečnostního sektoru v Iráku je prvek, který nám umožňuje sledovat, co se děje. A je to také nepřímo prvek kontroly. Takže zatímco nejsme zapojeni do žádných odpovědí, tak přítomnost mise může být klíčovým faktorem v té irácké reakci. Další prvek, který zde byl zmíněn, byla schopnost dostat mandátu vzhledem k situaci, která je velmi napjatá a zmatená. Strategický přeskum, který jsme předložili, tuto otázku řeší ve smyslu, že chceme pracovat na tématech, která jsou na strategické úrovni schopna ovlivnit schopnost bezpečnostních složek být efektivnější. Takže můžeme trvat na takových věcech, jako je ochrana hranic, můžeme odpovídat na nějaké otázky, které se týkají boje proti terorismu. Probíhá také diskuze o tom, jak dále rozvinout řízení lidských zdrojů. Můžete si říct, k čemu to je. Lidské zdroje jsou základním prvkem, například v boji proti korupci, ale také při identifikaci toho, jaké jsou ze síly, kde působí, kolik jich je a tak dále. Rád bych řekl, že ten další prvek, který zde někteří zmínili, byl problém s přístupem. tak ten přístup je omezený, říkal jsem to ve své prezentaci. Ale zároveň nám to umožňuje snažit se zaměřit na témata, která jsou pro ně důležitá do budoucna. Mohli bychom říci, že například boj proti násilnému extremismu, to je oblast, kde můžeme dále s nimi pracovat a kde bude zájem o tuto spolupráci. Je to také součást naší reflexe v rámci strategického přeskumu. Také jste zmínili možnost rozšířit náš úřad na místě, kde bychom mohli sledovat, co má větší dopad Jaké jsou možnosti pro EU, aby pracovala v Bagdádu společně s národními úřady? Tam určitě je také možnost. NATO. Mise pracuje s NATO, koordinujeme to s misí NATO v Iráku. A to je důležitá věc, protože ta spolupráce se týká takových otázek, jako je gender a transparentnost a zodpovědnost. A to vše jsou věci, které jsou důležité pro zlepšování kapacity iráckých sil a také k tomu, abychom měli komplexní vizi. Rád bych se zmínil o věcech, které zde zmínil Enzo, a to je ochrana kulturního dědictví. Možná to vypadá jako taková drobnost, která není příliš relevantní, ale my si myslíme, že to relevantní je. Toto je první mise, která má mandát v této oblasti. Je to také zdroj financí pro teroristické skupiny všude na světě. Jedna věc, která je zajímavá, je, že Iračané jsou rozděleni v mnoha věcech etnicky, nábožensky a tak dále, ale všichni jsou přesvědčeni, že jsou součástí kultury starého Babylonu, Syrie a tak dále. Takže práce na kulturním dědictví je práce, která skutečně sjednocuje a stírá rozdíly místo toho, aby je vytvářela. Takže proto toto je také naše práce, která možná se týká méně důležitého tématu, ale vytváří vztahy mezi jednotlivými komunitami. Děkuji. Děkuji, Stefano. Já plně souhlasím s tím, co Stefano říkal, o tom nejsou žádné pochybnosti. Teď se chci trochu přiblížit těm otázkám, které zde zazněly na začátku. Může 60-členná mise dramaticky změnit bezpečnostní sektor v Iráku? Ne, ne dnes, ne zítra, ne pozítří. To je pravda. Ale my tam jsme a nadále předáváme své zprávy a měníme vrcholové vedení a snažíme se předat jim své informace. A to proto, že máme mandát a Mandát je poskytovat poradenství na strategické úrovni v zemi, kde policejní složky tvoří 600 tisíc lidí, jak se tedy říká, ale když se jich zeptáte, kde jsou, tak nikdo neví, kde jsou, protože tady není žádná kontrola. Američané zavádějí projekt, takovou databázi, komplexní systém pro řízení lidských zdrojů, slibují, že za ten systém zaplatí, ale Jiračané zatím nebyli schopni provozovat, protože je to velmi složité. Takže se společně s USA snažíme, no je to bilaterální projekt. Někdo se ptal, jak vypadá spolupráce s Američany na místě. Toto je projekt, na kterým pracujeme společně. Prostě technické prostředky, které budou dány k dispozici policii. Na to máme koordinaci s NATO i s koalicí. Vždycky, když jsme někde přítomní jako EU, tak koordinujeme se všemi. Není řečeno, že všichni ostatní se koordinují s námi, ale to je jiný příběh. Zřejmě tu změnu nepřineseme zítra, ale uh, Pracujeme na tom. Původně nás bylo 30, teď je nás 60 a pravděpodobně se nám podaří zvýšit náš počet. Jak členské státy pochopí, jak je důležité, abychom působili v Iráku a proto máme strategickou vizi a neustále se přizpůsobujeme situaci. Samozřejmě máme zde problém s tím policejním dohledem nad demonstracemi, potom tady ten lednový problém způsobil to, že jsme je museli přestat fyzicky kontaktovat a mluvit s nimi. A teď začínáme znovu s omezenou přítomností v terénu. Zavolám všech těch 60 lidí, kteří teď na misi nejsou a vyzvuje, aby se vrátili do Iráku? No, já to musím nejdřív zjistit, jestli je to v pořádku, protože já jsem v Bruselu, oni budou eh, v terénu. Já si myslím, že musíme zůstat. Začali jsme před eh, dvěma lety. Máme mandát, který nebyl úplně ambiciozní, my jsme ho přeskoumali, přehodnotili. Budeme pravděpodobně do budoucna jej přeskumovat a přepracovávat znovu a budeme potřebovat více zdrojů, budeme mít větší mandat a tak dále. To jsou věci, které musíme postupem času zvažovat. Fakt, že už jsme cestovali po zemi Navštívili jsme další oblasti, nejen Erbil, mluvili jsme s místními policejními komisaři a nikdo z nich nežádal o větší podporu. Musíme někde začít možná pro nás byla příležitost expandovat verbilu, tak eh, budeme sledovat, kdy to bude možné a potom budeme postupovat stejně jako u jiných misí, například eh, v Ukrajině. V Ukrajině už máme čtyři lokality kromě Kyjeva. Takže je to vyvíjející se proces, který sledujeme, ale přistupujeme k němu proaktivně. Způsob, jakým vykládáme náš mandát, nám také dává příležitost přizpůsobit se situaci a zaměřit eh, ty zdroje, nepříliš četné zdroje, které máme na ty oblasti, o kterých se domníváme, že v nich můžeme něčeho dosáhnout. Pokud si myslíme, že v některých oblastech, eh, třeba boj proti terorismu, nemůžeme toho moc udělat, tak se zaměříme na jiné věci, kde kvůli okolnostem můžeme přinést větší výsledky. Snažíme se udělat vše, co je v našich silách, ale buďme čestní, buďme upřímní. Máme 60 eh, lidí v terénu a to je ta mise s logistickou podporou, s bezpečností, s komunikací, IT a tak dále. Takže všech dohromady je 60, to nejsou 60 všichni poradci. Není možno odpovědět na otázku, která tedy zazněla z publika, ale nebyla slyšet. Jaký je mandát? Jaká je ambice Evropské unie v Iráku? A podle toho vám mohu říci, že potřebujeme 60, 600, 6 tisíc, 60 tisíc nebo 600 tisíc. Ale Irák není malá země. Takže musíme vzít v úvahu to, že pokud chceme pracovat v Bagdádu a zítra možná expandovat v zemi a být viditelnější, mít větší přítomnost, tak potřebujeme více zdrojů. Členské státy už vynaložili úsilí po té strategické revizi budeme pokračovat v procesu a uvidíme, co se dá dělat. Neočekávejte nic revolučního, nic převratného co by se mělo odehrát zítra v porovnání s tím naším mandátem, ale určitě tam eh, něco děláme. Není to, že bychom seděli s založenýma rukama. Využíváme své zdroje. V současné bezpečnostní situaci. Vzhledem k tomu, že ministr vnitra byl rok zcela mimo funkci, nebyl tam vlastně ministr vnitra a ministr vnitra je náš hlavní protějšek a teď máme jednoho, který je tedy z řad policie, takže alespoň by měl rozumět tomu, o čem tady mluvíme. Děkuji. My question was an answer. I, I, I wanted to know... Já jsem, já jsem se chtěla zeptat ještě na to, zda vidíte jako součást svého úkolu uh, reformu bezpečnostních sil a fakt, že by se staly integrativní silou mezi sunity a šíty, hlavními skupinami. Mm, někdy jsou to v podstatě skupiny, které jsou ve vzájemném konfliktu, ale pak jsou integrovány do jednotných policejních sil. Je to součást vaší filozofie akcept pamatujete, nebo je to, že se budují šítské policejní síly? Jak to vypadá, jaké je tam složení těch lidí, kteří jsou zaměstnaní v jednotlivých ministerstvech? To vám nemohu říct. Ale budování solidní policie v uvozovkách je faktor jisté jednoty. To ano. Zda je to přístup z hora dolů nebo z dola nahoru, o tom už musíme diskutovat. Zda to můžeme nadirigovat ze zhora, to nikoliv. Zda to můžeme zvládnout s místními orgány v Bagdádu a mimo Bagdád, zda můžeme hovořit o operačních záležitostech, nikoli v politických, operačních. Zda můžeme uh, hledat společná řešení mezi profesionály, jak řešit bezpečnost v různých částech země. Zda budovat společenství pozílie, která nakonec za 20, 30, 40 let, možná dva roky, uvidíme, bude mít solidní efekt, co se týká jednoty, tak to si myslím, že ano. Ano, můžeme v tom něco udělat, musíme pokračovat. Jak už jsem říkal, mám zkušenost s Bosmy. Bosna je jiná, ale na konci tam jsou ty tři velké etnické skupiny a měli jsme 15 policejních sil. Neříkám, že v Iráku je to horší než v Bosně, i když Bosna z pohledu bezpečnosti byla něco úplně jiného ale změny, které jsme tam dokázali iniciovat a provést, my jsme řekli, bude to z hora dolů, ale když jsme to dělali z dola nahoru, tak to fungovalo. Perfektní výsledky ne, dobré výsledky ano. Zda můžeme přijít s podobnou strategií v dlouhodobé perspektivě jako je, v zemi jako je Irák, no můžeme to zkusit. Paní Neumann? Děkuji za tyhle oba odpovědi, ale na jednu mou otázku jste neodpověděl. To je dialog s protestujícími. Já vím, že to není asi úplně v rámci toho mandátu, ale máte kontakty s delegací EU, jestli to má vliv na práci ministerstva vnitra, tak eh, když máte ty protestující, na které se střílí z granáty se slznými, slzným plynem, tak jak... Co vy k tomu? To jsem říkal už v tom svém briefingu. Ta mise spolupracuje s občanskou společností stále více a prostřednictvím toho dialogu samozřejmě oslovujeme i další aktéry. Zda můžeme nějak eh, se zapojit nebo agovat s těmi protestujícími, to rozhodně ne. To by byl pro nás velký problém. Eh, ale eh, zda můžeme předávat nějaká poselství, tak, nebo je přijímat, tak to ano. Dělali jsme to, ano. Teď jsme v situaci, kdy uh, jsme poněkud, řekněme, omezeni, omezeni ve svých eh, pohybech a přítomnosti v terénu. Ta situace je teď docela stabilní, tak já si myslím, že v krátké době se vrátíme k tomu, že ta mise bude v terénu více přítomná a samozřejmě budeme implementovat eh, své schopnosti. Děkuji našim oběma řečníkům. Myslím, že jste si všimli, jaký zájem mají členové tohoto podvýboru a otázky, které se týkají EU, a M Irák konkrétně a také obecněji o situaci v Iráku a o evropské síly pod různým velením. Děkuji vám za to. Vím, že Pravidla SVČ vám zakazují vyjadřovat se k něčemu jinému, než co je v rámci vašich eh, kompetencí, ale řekněte nám vše, co v rámci možností můžete a budeme vás eh, tady v tomto výboru podporovat a budeme s vámi spokojeni. Děkuji. Vážení kolegové, v tomto výboru jsme se dohodli na tom, že ti, kteří přijdou pozdě, by neměli trstat ty, kteří jsou tady včas. Takže velmi brzy přijde ještě jedna kolegyně, která se omluvila ale my můžeme začít rovnou k této části pořadu jednání, která je věnována deseti letům společné bezpečnostní a obrané politiky. Dnes zde máme profesora Kristofa Majera, který je profesorem Evropské mezinárodní politiky na King's College v Londýně a je zde mezi námi také expert na vysoké úrovni, vyslanec tedy bývalý velvyslanec Francie Pierre Vimon, teď senior fellow na Carnegie Europe, paní Toči přijde později a je zde také Brooks Stigner, to je analytik a novinář v týdeníku Jane's Defense Weekly. Pan profesor Mayer nám představí čtyři krátké studie, o které jsme požádali aby nás informoval o nedávném postupu v oblasti společné bezpečnosti a obrany a zamyslel se nad výzvami a perspektivami do budoucna. Vy jste prezentaci těchto studií všichni dostali. Vyvolá to jistě zajímavé diskuze a reflexe na témata související se společnou bezpečnostní a obranou politikou, pokud o technologickou a průmyslovou základnu obrany Evropské unie, eh, slavný eh, institucionální rámec eh, Evropské unie v oblasti obrany a tak dále. Nejdříve tedy dáme slovo Kristofovi Mejerovi a potom možná dáme slovo poslancům, potom vystoupí pan Vimon, paní Toči a Brooks Stigner a bude následovat další kolečko otázek. Jako první má slovo pan profesor Mayer. Thank you very much uh, for... Děkuji za pozvání a za příležitost představit tu naši práci. Chci vám během asi 15 minut ukázat asi 45 stránek a kolega Ben Jones mi pomáhal s některými těmi otázkami. Sofia Bridget a Ben Wilkinson se mnou spolupracovali. Já budu určitě hovořit jenom selektivně, budu se soustředit na některé hlavní výzvy, o kterých si myslím, že jsou ty nejdůležitější v těch jednotlivých oblastech a doufám, že to bude produktivní diskuse. Možná bych také měl zmínit, že se budu spíš soustředit eh, na ty oblasti, kde jsou nějaké problémy, nebudu se až tak moc chlubit tím, co se povedlo. Společná bezpečnostní a obraná politika má za sebou dlouhou cestu. Když se podíváme na ISDP e rok 2003-2006, kdy byly první vojenské operace a pak Lisabonská smlouva trochu zpomalila to momentum CSDP. Za posledních pět let pak vidíme nové momentum a nové používání těchto možností. my se snažíme eh, vnést do toho sledování střízlivý pohled, eh, abychom věděli, jaká politická vůle se za tom politikou CSDP skrývá. Chci také hovořit o současných iniciativách, abychom věděli, že to bude opravdu fungovat. Co se týká první oblasti akcí CSDP, to jsou uh, civilní mise a vojenské operace, myslím si, že je na místě říct, že civilní mise a operace většinou eh, splnily cíle. Některé z těch operací, jako UNAF v Somálsku, demonstrují jak může vypadat společná obraná a bezpečnostní politika, jak se dá dosáhnout několika cílů naraz. Humanitární cíl související s ochranou lodí, dále cíle strategických zájmů a držení otevřených dopravních námořních cest a také politiku, která se snaží reagovat na problémy, které piráctví působí a ty problémy podchytit v samém počátku. Jsou problémy s akcemi společné politiky. První je, že někdy se zdá, že máme silný strategický zájem něco dělat, ale není tady politická vůle a Něco takového jsme viděli v roce 2011 v Libii, kdy vlastně EU nebyla ochotná spustit nějakou operace a využít nástrojů typu bojových jednotek. Vždycky je tady ten proces, který je velkou výzvou s ohledem na čas, který je potřeba k tomu, aby se prosadilo to rozhodnutí a potom dosažení správné úrovně zdrojů, abychom mohli uspět. Někdy zhruba 80 zdrojů eh, dosahuje mm, cíle CSDP. Ten procentuální podíl není teda až tak vysoký. V tom dokumentu hovoříme o řešeních, eh, o návrhu řešení těchto problémů Máme vojenské plánovací kapacity, které se týkají průběhu těch operací evropské mírové síly, ale pro mě klíčová oblast, kde je třeba dosáhnout pokroku, je budování strategické kultury, především ve vojenské doméně, kde máme méně misí než v té sféře civilní je tady o vojenský štáb a vojenský personál EU, ale musí se udělat daleko víc, abychom došlo ke konverzi, využití bezpečnostních hrozeb a jak k ním přistupovat. Jedna další klíčová věc je posoudit situaci, mít včasným systém včasného varování. Tedy spravodajství znamená mít sdílené vyhodnocování těch rizik, a jde o to, abychom lépe využívali stávající zdroje. Myslím, že třeba ty delegace zatím nejsou dostatečně dobře využívány. Co můžeme udělat, abychom um, zlepšili sdílení zpravodajských organizací, informací, třeba um, bychom mohli využít lepší spolupráci k tomu, aby víc členský, členské státy spolupracovaly ve sdílení zpravodajských informací. Co se týká institucí, tak Lisabonská smlouva přinesla nové možnosti. PASCO je jednou z takových eh, možností, ale je spravedlivé říct, že fragmentace a soutěž mezi vojenskou a civilní částí a supranacionální a národní částí zhusta ještě je problém pro ten institucionální rámec. Máme různé odpovědi na ty problémy. Jedna z těch odpovědí eh, jsou flexibilnější a propojené systémy rozhodování v menších skupinách. A je to částečně PESCO, ale jsou to menší iniciativy jako intervenční iniciativa, nebo myšlenky Evropské rady bezpečnosti. Ale jeden z těch profitů by samozřejmě byl, že bychom mohli mít kontakty se Spojeným královstvím po Brexitu, protože tady bude potřeba nějakých struktur. Další myšlenky se týkají využití hlasování s kvalifikovanou většinou v oblasti CSDP. Eh, pak nějaké sankce a civilní mise, ale možná další nástroj, který zatím není dostatečně zvažován, to je většinové rozhodování v situaci, když o tom strategickém cíli je jednomyslně rozhodnuto. Klíčový problém je napětí mezi na jedné straně tím mít rychlejší rozhodování a na druhé straně nejde o to, abychom eh, podhrabávali, podminovávali legitimitu akcí Evropské unie. Co se týká kapacit, tak víme, že jsou tady jisté nedostatky, ale obecný problém je, že bez ohledu na globální strategii, bez ohledu na implementační strategii stále nemáme dost jasno v tom, jaké ambice EU má a co to znamená pro tu kapacitu členských států EU. Zdá se, když čteme tu globální strategii, tak to vypadá, že je to širší než eh, petrasberské úkoly CSDP, ale v tuto chvíli není dostatečně jasno, co EU opravdu, na co EU opravdu aspiruje ve strategické autonomii od Spojených států. Čeho chcem, to, čeho chceme dosáhnout, to ty cíle jsou opravdu docela, tak říkajíc, drastické. Pokud chceme dosáhnout velkého pokroku, tak se musíme, musíme soustředit na racionalizaci spolupráce skupin členských států. To je velice důležitá věc pro dosažení pokroku. Také by bylo užitečné, jak parlament vyzval, eh, přemýšlet, jak eh, vyplnit mezery mezi globální strategií a bílou knihou evropské bezpečnosti zjistit, jaký je strategický přístup. Některé členské státy také hovoří o strategickém kompasu. Teď eh, báze obraného průmyslu. Možná EU nevydává dostatečně dost na svou bezpečnost, jak by mohla. Samozřejmě vždycky je tady to srovnání se spojenými státy kde je více výdajů, které generují samozřejmě větší kapacitu. EU um, má um, menší množství uh, zdrojů, takže všechny, všechno to šíření zbraňových platform je zdrojem nějakého plítvání. Takže různá podpora operability, to by mohlo vést k posílení evropského obraného průmyslu a jeho báze. EDF je samozřejmě milník a je to nový start pro nárůst této kapacity na obraném trhu. Otázka zní, zda stávající výdaje budou dostatečné uvidíme, zda ty peníze budou opravdu transformativní. Ale ta výzva zní, že pokud opravdu chceme EDTIP budovat, tak to bude vyžadovat velké přesuny v národních obraných politikách a bude také o to ponovu se zamyslet na národních preferencích v obraných zakázkách. 80 výdajů na obranu je zatím ryze národních. To je opravdu velká výzva. Takže možná poslední věc v téhle souvislosti. Přístup eh, třetích zemí k IDF e a otázka, zda a jak můžeme zahrnout eh, britské nebo americké mm, síly do svých iniciativ. Možná bych eh, na závěr řekl, že budování efektivnější společné bezpečnostní a obrané politiky bude ještě nějakou dobu trvat. Bude to zahrnovat změnu kultury na všech úrovních a budeme muset změnit národní myšlení. Nejde o to, že musíme všechno dělat z Bruselu, musíme zahrnout národní aktéry. Jsou tu ale dlouhodobé výzvy, ale jsou tu i výzvy krátkodobé. A když jsem psal to review operací CSDP, tak jsem si říkal, zda ře, řeší, neřešíme jenom včerejší problémy, zda přitom eh, myslíme i na to budoucí. Někdy eh, si říkám, co by bylo, kdyby EU eh, e čelila událostem ve Srebrenici nebo Mogadišu, zda by, jak by reagovala, možná by došlo i k aktivování té klauzule o vzájemné pomoci, zda CSDP tedy by byla, byla vhodným nástrojem na reakci na takovéto případné akce. Musíme si být vědomi toho, že nás mohou čekat nové hrozby, protože eh, z minulosti nemáme mnoho důvodů k optimismu. Eh, když myslíme na to, co se nejhoršího může stát, tak ehm, z toho můžeme potom čerpat pro úspěšnou obranu v příštích deseti letech. Děkuji. Děkuji. Budeme mít tedy první kolo otázek, jako první Hanna Neumann za zelené. Prosím. Děkuji. Já mám jednu otázku, ale možná, že se to bude týkat i těch ostatních My jsme zaznamenali velmi e, velký úpadek misí e, společné obrané a bezpečnostní e, politiky, například Artemis nebo mise v Makedonii ve srovnání s tím, co se děje nyní. Zatímco současně vidíme narůstající počet násilných eskalujících konfliktů v našem sousedství a zaznamenáváme konference a různé kompetence a kapacity a e, vlastně ale nemáme odpovědi na řešení konfliktu. V čem je problém? Proč je tomu tak? Tady padla slova jako Faluja, Srebrenica a tak dále. Alepo Idlib. Takže ne, že bychom neviděli tyto situace genocidy, ale jde asi o to, že nevíme, co s tím a jak s tím naložit. E, děkuji. EPP Michal Galer. Děkuji, já budu nyní hovořit německy a děkuji vám za tento přehled. V zásadě sdílím váš popis. Moje zkušenost od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je eh, taková, že skutečně prvních pět let mm, nebylo takových eh, dobrých, ale pak nám pomohl Vladimír tak říkajíc. Myslím, to byl ten spouštěcí mechanismus, kdy jsme si uvědomili, že i v našem bezprostředním okolí se mohou udát věci, které mají přímý dopad na, vás, na nás. Moje poznámka se vztahuje k jednomu z aspektů, jenž jste zmínil, a sice sdílení zpravodajských informací. Já myslím, že to se nedá vtěsnat do formalizovaného procesu. Vy jste hovořil o posílené spolupráci. Já myslím, že to jde pouze libovolně, dobrovolně, ale k tomu musíme mít k dispozici platformu v Bruselu, ať už je to přičleněno kamkoliv. Musíme mít nějakou platformu, kde ten, kdo se do toho naloguje, eh, ví, že se tam tedy setká s dalšími, kteří se chtějí o něco podělit nebo kteří chtějí něco přispět a pak to bude skutečně e, užitečné a účelné. Měli bychom samozřejmě pokračovat v debatě o většinovém hlasování, ať už se to nejdříve týká misí a sankcí, dobrá. Eh, pokud to povede k tomu, nejdříve souhlasím. Další variantou by bylo také konstruktivní zdržení se, tedy říci, dobře, zdržíme se, ale nebudeme blokovat eh, ty ostatní a také nebudeme ani čerpat z zdrojů EU. Pokud jde o úroveň ambicioznosti nebo ambicí, v podstatě by se úroveň ambicí měla řídit podle eh, stupně bezpečnostní situace a měli bychom mít alespoň tu ambici dát přiměřenou odpověď. A pokud jde o eh, dovedností, tak by to mělo jít eh, směrem k full spectrum capabilities. Vy jste hovořil také o o určitých eh, dovednostech a odpovědnosti. Eh, souhlasil byste s tím, že, klasic, že situace v Libii je taková klasická situace, kde bychom měli být právě na té bezpečné strán, straně, když něco děláme, protože využití zdrojů na to eh, může být zablokováno jednoduchým vetem Erdogana. To znamená, Erdogan, který by měl jiný názor, může jediným pohybem eh, vše zaplokovat. A tudíž bychom potřebovali onu zmíněnou strategickou autonomii. Snad tolik k této věci. Myslím, že jsem zase leco zapomněla, ale snad ještě dostanu druhou šanci v druhém kole. Děkuji. Děkuji, pan Basesku. Já budu pokračovat v tématu, které zde nastínil pan Gáler. Pro mě je extrémně nejasné, co znamená strategická autonomie. Já jsem bývalá hlava státu. Státu, který je členským státem NATO a EU. A všechny zdroje byly vždy k dispozici NATO. Nikdy jsme nevytvořili vojenské zdroje, které by byly dány k dispozici Evropské unii. Já si myslím, že většina z členských států EU jsou také členy NATO, je jich 22 a mají stejný přístup. Myslím si, že jiné země nemají jiný přístup. Za těchto podmínek jak můžeme být nezávislí v podmínkách, kdy většina z nás jsme také členskými státy NATO? Protože když si hrajeme se zdroji, tak v určité chvíli můžeme snížit kredibilitu NATO tím, že odstraníme vojenské kapacity z plánovacího systému NATO. A tady musíme vyjasnit tento koncept, a to dříve či později. Jinak plně souhlasím, že musíme zavést hlasování většinou, protože jinak mám zkušenost z evropských rad, kde kvůli dvěma, třem zemím nebyla přijata důležitá rozhodnutí. Musíme zavést eh, většinové hlasování a když se díváme na realitu, na strategickou realitu dnešních dnů, možná by se nám mohlo podařit eh, vytvořit eh, zvláštní zdroje, které by byly připraveny pro zásahy EU, protože jinak nebudeme schopni zasáhnout eh, včas a potom naše relevantnost bude neustále klesat jako globálního hráče. Nestačí být jedním z šampionů v ekonomice. V těchto dnech je jasné, že hlavní hráči mají silnou ekonomiku a také vojenské kapacity připravené zasáhnout. Děkuji. Děkuji, Chris Peters. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane Majere. Souhlasíme s kolegy, že debata o evropské strategické autonomii bude velmi zajímavá, ale souhlasím, že když zájmy NATO a EU, nebo tedy EU a USA nejsou stejné, tak bychom měli jednat a měli bychom mít kapacitu jednat eh, samostatně. Myslím si, že to budeme do budoucna potřebovat eh, více. Souhlasím se všemi věcmi, které jste zmínil, ale první otázka pro mě je, když předsedkyně Evropské komise řekla, potřebuji geopolitickou komisi a bude to tato komise. Tato komise bude geopolitická, tak otázka je, co to znamená. Jaká je vize Evropské komise nebo rady nebo nevím koho ohledně naší geopolitické vize světa, kde budeme zasahovat, jaké kapacity, a tak dále. Ale první otázka je, co je naše geopolitická vize a co bude Evropa dělat v budoucnosti. Naše hodnoty, to je jasné, to samozřejmě, ale potřebujeme více obsahu, když hovoříme o geopolitických strategiích. Děkuji. Děkuji. Poprosím pana profesora Majera, abyste odpověděl. Bude to ještě více frustrující než eh, ve vašem úvodním prohlášení, ale kdybyste byl poslancem, tak byste se musel vyjádřit za minutu a půl, prostě tak to je. Takže prosím, buďte struční a potom předáme slovo našim dalším hostům, pozveme je tedy k tomu, aby prezentovali své prezentace a možná reagovali na to, co slyšeli v sále. Michal Gáler si bude chtít určitě znovu vzít slovo, nezapomeňte to, dám vám slovo za chvíli. Thank you very much for... Děkuji za otázky a komentáře. Možná velmi stručně chci reagovat na to, co zde říkal pan Basesku. Možná bych předal slovo Benu Jonesovi, mému kolegovi. Ten by vám mohl odpovědět lépe. Co se stalo s tou ambicí a komplexností vize CSDP, CSDP, společné bezpečnostní obrané politiky? Eh, Evropská unie byla politicky rozptýlená po finanční a hospodářské krizi. Byl zde tedy problém s kapacitami, ale také problém politického napětí po určitou dobu v Evropské unii a také nedostatek vedení za misemi společné bezpečnostní obrané politiky. Zkušenost eh, v Libii byla pro některé aktéry zklamáním. Třeba Němci trošičku ztratili entuziasmus, eh, nadšení pro operace CSDP, takže uvědomili jsme se, že nemůžeme mít příliš mnoho operací zároveň. Možná také ta krize, které EU dnes čelí na svých hranicích, jsou tak rizikové a tak intenzivní, že EU je opatrná s tím, aby se někde angažovala. To se trošičku vrací k té otázce pana Petrse. Když někdo chce být skutečně geopolitický v Libii nebo v Sýrii nebo v Rusku, tak eh, je to úplně jiný druh výzvy. A já si říkám, jestli jsme politicky či kapacitně připraveni takovouto výzvu zvládnout. Ale myslím si, že teď jsme připraveni pustit se do takových misí, jako byla Libie. Pokud jde o sdílení zpravodajských informací, tady bych možná mohl říci, že posílená spolupráce neznamená povinné sdílení zpravodajských informací. Mohlo by to být pořád ještě dobrovolné, může to být na základě písemného porozumění a je to tedy nejméně devět členských států, takže neodchází, nebo neodkláníme se od dobrovolného sdílení zpravodajských informací, ale musí tomu odpovídat také infrastruktura, aby to sdílení bylo bezpečné. Ta infrastruktura zatím chybí. Rád bych teď dal slovo Benovi k té strategické autonomii. Jistě, pane Jonesi, prosím, máte slovo. Děkuji. Kristofe, příště mi dej něco jednoduššího. Pokud jde o strategickou autonomii, hodně záleží na tom, co si představujeme pod slovem strategicky. Nikdo nenavrhuje, alespoň myslím, aby si Evropská unie vyvinula své kapacity a přijímání rozhodnutí ohledně územní obrany tak, že to bude zcela nezávislé Myslím si, že tímto směrem se neubíráme. Otázka je, co to znamená strategická autonomie. Máme příklad poměrně autonomních eh, akcí Spojených států. z nedávna. to byla kampaň v Libii. Eh, původně tomu tedy velelo Spojené království, i když ta operace byla velmi složitá. Dělat eh, tuto operaci bez pomoci ze strany USA. Když hovoříme abstraktně o strategické autonomii, možná by bylo užitečné pro nás, pro všechny, definovat eh, nějaké případy, jako je libyská kampaň nebo další kampaně, abychom definovali svou úroveň ambicí, spíše než používat slova jako strategická autonomie, což může znamenat spoustu věcí pro spoustu lidí v této debatě. Děkuji. Vítám zde Natali Toči a navrhuji, abychom přistoupili k druhé části této výměny a dáme slovo Pěru Vimontovi. Děkuji, paní předsedkyně. Nechci příliš plítvat vaším časem. Nebudu plítvat, plítvat vaším časem a zabírat čas eh, na případné otázky nebo vystoupení mých kolegů, ale co tady zaznělo před eh, malou chvilkou a týkalo se to komplexnosti, již dnes čelíme. Komplexnost, která vzbuzuje dojem, že do jisté míry, a já to osobně silně vnímám, máme stále víc nástrojů, stále víc myšlenek, stále víc spolupráce v rámci CSDP a zároveň máme některé z těch krizí, kterým čelíme a dostáváme se v nich do obtíží a těžko na ně efektivně reagujeme. Takže myslím, že je to opravdu velice zajímavý, kruciální moment, když se podíváte na to, jak se to v tuto chvíli vyvíjí, ať už je to v zálivu, nebo v Libii, nebo v Sahelu, hovoříme více a více o tom, že je potřeba, aby tam Evropa byla přítomná. Ministři obrany se snaží mobilizovat a tu samou chvíli vnímáme jisté váhání, silné váhání, zdrženlivost, investovat se do toho a proto se dostáváme do té situace, která do jisté míry je situací, kdy přesně nevíme, jak propojit různé prvky, které v tuto chvíli máme. Od té doby, co máme tu, glota, tu globální strategii a děkujeme Natálii, že přišla, určitě nám bude mít co povídat, tak eh, stále vidíme CSDP. V roce 2013 to bylo nápadné. Evropská rada diskutovala o této společné politice. Eh, probrali to asi za pět minut, měli spoustu jiných témat k diskusi, ale bylo to tam a věnovala se tomu pozornost. A pak přišla ukrajinská krize, pak přišlo referendum o Brexitu, pak americké volby, a najednou pro všechny šéfy států a vlád se CSDP stala relevantním tématem, o němž se musí mluvit. Máme IDF, e měli jsme PESCO a spoustu dalších věcí, Evropská mírová facilita a tak dále. A vzdor tomu, že se tohle všechno odehrávalo, tak teď jako bychom najednou měli dojem, že když přijde nějaká naléhavá krize, a potřebujeme reagovat na priority dané chvíle, tak jsme stále ve stejné situaci jako před několika lety. A co bych rád řekl, je docela prostá věc. Čelíme spoustě důležitých věcí, o nichž v tuto chvíli netušíme, jak na ně reagovat. Za prvé je to otázka suverenity. A tady ty příspěvky, které tu zazněly od pana profesora Mejera, o tom také hovoří. Členské státy si chtějí ponechat suverenitu v těchto věcech, ať už více či méně. A i když um, ji občas s někým sdílí, ale to je otázka, kde v tuto chvíli ta linie, hraniční linie není úplně jasná. Je těžké najít nějaké řešení. Mnohé z těch krizí, jemž teď čelíme, tak eh, tam máme velice flexibilní pohyb v rámci CSDP, ať už je to námořní operace v zálivu, nebo poslední rada zahradničí, které předsedala Federica Mogherini. Tam zazněla myšlenka, že by individuální členské státy mohly do jisté míry hrát roli jistého vůdčího národa v některých operacích tím, že budou sdílet informace a odpovědnost s těmi, kdo si to budou přát. Pak ta francouzská iniciativa, Evropská intervenční iniciativa, pak eh, operace v Sahelu, operace v Sahelu, kdy země stejného mm, smýšlení se na tom podílejí, ale mimo těch 28 nebo od pozítří 27 států musíme vzít na vědomí realitu debaty o suverenitě, ale nejsme schopni to nějak snadně a srozumitelně vyřešit. Další věc, identita. Stále ještě bojujeme s identitou, co chceme dělat s tou novou silou společné jednotné bezpečnostní obrané politiky. Když se podíváte na úkoly z Petersbergu a když se podíváte na Lisabonskou smlouvu, tak to je ten takzvaný hard task. Když se podíváte na ty peacekeeping a peacemaking úkoly, tedy nastolování míru a udržování míru, tak eh, velice pomalu a trpělivě se přesouváme do jiných úkolů, které více souvisí eh, s eh, asistencí a vojenskou konzultační službou, humanitární asistence a tak dále. A když jdete k jádru věci, tak celá ta otázka je, zda, jak říkají vojáci, jsme ochotni dát vstoupit nohou na zem, put foot on the ground, Nevíme, jestli tohle je součást odpovědnosti Evropské unie. To je tedy reálný problém. Třetí věc, co já bych řekl, vojenská politická strategie, co bylo evidentní v té globální strategii EU, že tady je ten důraz kladený na bezpečnostní a obrané priority, které se nějakým způsobem implementují pomocí těch různých nástrojů ale všechno to postrádá jakousi esenciální odpověď na ty přímočaré otázky, což může souviset s, jak, s tými expedičními operacemi, kde by Evropa mohla agovat jako geopolitický aktér. No, abych se vrátil k té strategické autonomii byly krize, kdy ani na to američané, ani spojené národy nejsou ochotné nebo schopné do toho vstoupit. A jsou to někdy evropské zájmy, které jsou v popředí otázky, zda by tím, kdo bude agovat, měla být Evropa, Evropská unie. A to je přesně to, co se odehrává teď v zálivu, v Sahelu, v Libii, kde je evidentní, že americká vláda o to nejeví valný zájem. Spojené národy tradičně mají ten problém, že to tam všechno dlouho trvá. Další aktéři do toho vstupují, jako Rusko, Turecko, někteří aktéři ze zálivu. A Evropa má pocit, že by tam také měla být, ale úplně přesně neví, jak na to. Protože my jsme ne definovali úkoly, které chceme převzít a v té vojenské politické strategii jsme si neodpověděli na to, jakou úroveň ambicí máme, kam až se posuneme. A stále bojujeme s rolí a odpovědností, kterou jsme ochotně a schopni převzít. Někteří partneři, hlavně Spojené národy, nás opakovaně žádají, abychom poskytli nějakou odpověď. E, celá ta otázka spolupráce se spojenými národy a ustanovováním těch jednotek, kdy nás požádali, abychom jim pomohli překlinout to dobu, než je rezoluce Rady bezpečnosti OSN a okamžikem, kdy Spojené národy tyto mírotvorné síly mohou ustanovit. V tom mezičase je potřeba těch sil a tady by Evropská unie třeba mohla agovat. Tyhle otázky zatím nebyly vyřešeny a to jsou otázky, které musíme řešit. Třeba Libie by byla dobrým příkladem. Když by se podařilo pokračovat v tom eh, v té zastavené, v tom zastavení palby, v tom příměří, tak eh, pak by bylo možno pokračovat. A otázka bude zase položena Evropské unii, což znamená okamžik eh, výsostné odpovědnosti. A co bych chtěl říct eh, nakonec, to je taková věc, k níž to všechno směřuje. To je hrozně zajímavý moment, protože to je moment akce. To je moment, kdy Evropa teď musí rozhodnout, zda chce někdo z vás se na to zeptal, zda chce Evropa být geopolitickým aktérem a to je moment, kdy můžeme rozhodnout, že tudy se chceme ubírat. Tady už se blížím ke konci, paní předsedkyně, omlouvám se, že jsem hovořil tak dlouho. Těch posledních 5, 6, 7 roků podle mého vnímání jsme hodně měli sdělení, hodně dokumentů, hodně různých review, pesko a tak dále, ale nebylo tam velké propojení a nakonec tam nebyla žádná velká akce s výjimkou samozřejmě užitečných zajímavých informacích, ale uh, zatím to stále ještě nemíří k jádru téhle politicko-vojenské strategie, kterou musíme formulovat. Dnes hovoříme o strategickém kompasu, PSI, e. začíná se o tom diskutovat. Máme všechny důkazy, že to bude trvat dlouho, než se nám podaří přijít s nějakým společným myšlením. Máme tu velkou příležitost té krize a konfrontace, která nás možná přinutí to udělat rychleji, než bychom si mysleli. Takže první evropská operace možná byla srozumitelnější, ale to bylo přesně to, co tenkrát vysoká představitelka řekla. Takže pustme se do toho v terénu a pak můžeme teoretizovat o tom, co děláme. Takže Makedonie Republika Kongo, Artemis, Atalanta. To byly operace, do nich jsme se pustili bez velkého přemýšlení, zda pesko a tak dále, protože jsme se museli pustit do terénu a museli jsme rychle reagovat na mezinárodní poptávku. Myslím, že bychom se měli pokusit do jisté míry se vrátit k tomuto duševnímu nastavení, možná to trochu aktualizovat, abychom reagovali na tu komplexnost, ale myslím, že tak bychom měli přemýšlet. Omlouvám se za to, že jsem hovořil tak dlouho. Vůbec ne, děkuji, pane velvyslanče. A teď dáme slovo jedno, jedné z tvůrky globální strategie, paní Natali Toči. Děkuji, děkuji Natali. Já bych teď už mohla v podstatě odejít, protože jsem chtěla říct přesně to, co říkal Pierre Vimont. In a slightly different way. Ale snad bych to mohla říct trochu jinak. Souhlasím s tím, že eh, v posledních eh, třech, čtyřech letech jsme viděli skutečně rozkvět aktivit v oblasti obrany a bezpečnosti. Mohli bychom navázat výčtem akronymů, které probíhají v rámci evropských institucí nebo i vně tohoto rámce, zatímco stále ale jsou evropská. A na úvod bychom eh, mohli uvažovat o tom, proč, proč po celém desetiletí společné eh, politiky obranné a bezpečnosti, které vlastně navázalo na svou eh, dynamiku, dynamický start, nastoupil jakýsi úpadek a pak zase určitý restart. Myslím, že Ehm, to vychází ze tří základních faktorů. První a ten nejzjevnější byla problematika bezpečnosti. To znamená, že jsme přišli o eh, iluzi, že žijeme eh, v překrásném eh, bezpečném světě, ať už Syrie, Jemen, Libie, Irák, bylo jasné, že nejenom bezpe- nebezpečnost nebo nebezpečí narůstá, ale eh, i eh, krize. A druhý bod ještě důležitější než eh, bod číslo jedna, narůstající otazník, mm, který se vznáší nad roli USA ve vztahu k evropské bezpečnosti. A tento otazník je ještě eh, výraznější po zvolení Donalda Trumpa, ale ještě i před jeho zvolením byl velký. A myslím, že je důležité zde zdůraznit, že tady hovoříme o strukturálním trendu ohledně eh, americké role ve světě. Je zde rostou plovoucí otazník, zdali USA bude v zásadě podporovat nebo dále zajišťovat evropské energetickou bezpečnost nejenom eh, v dalších 3-5 eh, letech, ale i eh, v dalších 20 až 50 letech. A jak víte, trvá velmi dlouho, než tyto bezpečnostní záruky začnou fungovat. Takže vlastně tato nejistota vyvolala nový typ myšlení v Evropě. A třetí věc, která je spíše vnitřního charakteru, ještě samozřejmě britské referendum o Brexitu a také um, určité vnímání toho, že Spojené království jsou jakousi brzdou evropské bezpečnosti, zejména během konzervativních vlád za Davida Camerona. Bylo zde také eh, určité cítění, že po Brexitu, po to, co se zbavíme té brzdy, můžeme restartovat naše předchozí úsilí. Já tady nechci samozřejmě zmírňovat význam těchto faktorů, ale jsem eh, tou, která říká, že toto vše eh, platí, ale není to ještě dostačující vysvětlení. Fakt, eh, který nyní vidím, je, že vlastně ten, ta důležitá, ta významná setrvačnost, respektive dynamická síla, kterou jsme měli, začíná polevovat. Jsme vlastně tváří v tvář eh, krize eh, špatně vybavení jí čelit. Ty tři věci, které jsem zmínila, zejména ty první dvě, nezmizí, budou eh, nás nadále pronásledovat a budou se stávat součástí naší reality zdůraznila by tři, bych tři věci, které bychom eh, neměli dělat a dvě věci, eh, nebo tři, které bychom dělat měli. Za prvé, čeho bychom se měli vyvarovat? Neměli bychom ehm, vytvářet další významné dokumenty. Opět to může znít poněkud ehm, podivné, když to říkám právě já, ale ehm, pevně věřím, že to skutečně nepotřebujeme. Samozřejmě Vždy je dobré mít strategické kompasy a dohody a bílé knihy a různé jiné zajímavé věci, ale věřte mi, tyto věci trvají dlouho. A vzhledem k tomu, že v mnoha ohledech evropské instituce a zajisté rada je spíše um, maskulinní než femininní, znamená více obsazena muži než ženy, eh, takže eh, se zaměřuje spíše na věci eh, teoretické a věci tedy dokumentů než na praxi. Bylo by zajímavé, respektive užitečnější zaměřit se na jinou činnost. Druhá věc, které bychom se měli vyvarovat, je tedy věnovat příliš mnoho času na společnou dohodu nebo definici toho, co je vlastně eh, autonomní strategie nebo strategická autonomie. To, co bychom dělat měli, pokud je o politiku, je něco jiného, nikoli tohle. A zejména si myslím, že to eh, není správné vzhledem k záměrům, které vlastně podepírají tyto diskuse. Eh, to znamená defini- najít definici, která se bude líbit eh, USA, protože eh, ta strategická autonomie pochází z roku 2013 a mm, tenkrát to bylo široce akceptováno, nyní je to kontroverzní. Proč? Protože Trumpova administrativa to nevidí ráda, nezamlouvá se jí to, ale buďme upřímní, Trumpová administrativa eh, je vůči tomu zcela lhostejná, nelíbí se jim respektive je jim úplně jedno, eh, že Evropský eh, obranný fond bude eh, využit na evropskou obranu. Prostě to je pro ně ale spíš důležité než, než ta definice. definice. Takže ještě tři věci, které bychom dělat měli a tím skončím. Bod číslo jedna, koherentnost. Samozřejmě je zde a byla zde dlouhá listina různých akronymů, které se týkají eh, různých ředitelství a ředitelů, ale stále ještě je zde určitý zmatek, jak to do sebe zapadá a jestli politická strategická úroveň odpovídá i těm dovednostem a Eh, průmyslovým aspektům. Takže je to vůbec koherentní a zejména pokud jde o rozvoj dovedností, zda to odpovídá procesu plánovacímu procesu dovedností To Toto je ale nezbytné vzhledem k tomu, že mnoho dovedností, které budou eh, vyvíjeny, jsou zaměřeny na odstrašení. My víme, že organizace NATO eh, eh, nebo organizace, která se zabývá zastrašováním nebo odstrašováním, je právě NATO. As far as the NATO framework is concerned. Za druhé a možná ještě důležitější věc eh, je eh, finanční stránka. Po všech těch významných prohlášeních, eh, která jsme vydali, jestliže po vyhlášení 13 miliard v Evropském obraném fondu skončíme nakonec s polovinou, a to v kontextu víceletého finančního rámce, tak upřímně řečeno budeme vypadat směšně, nemůžu to jinak říci. Myslím, že je naprosto nezbytné, hovoříme-li o obraně, strategické autonomii a všech těchto věcech, tak je nezbytné, abychom to podepřeli i eh, penězi. A poslední bod, a tady stoprocentně souhlasím s Pěrem, eh, jsou zmíněné operace a nesmírně se mi líbilo, jak jste to vyjádřil. Musíme se vrátit k teoretizaci akcí, po té, co ty akce už proběhly a nikoli naopak. Já si myslím, že tady jsou alespoň dva klíčové případy, jak to udělat. Myslím si, že je důležité, velmi důležité, více uvažovat o Iráku já osobně si myslím, že otázka USA v Iráku je otázkou, kdy, nikoli zda se USA stáhnou. A otázkou je, že NATO MI nebo bez ohledu na NATO MI by bylo strašné, kdyby se NATO zapojilo v Iráku. Pro řadu důvodů. Jednak ale i z důvodu toho, že na to eh, nese obrovskou zátěž eh, na středním východě. Současně Iráčané potřebují podporu a volají po ní a v podstatě mají rádi Evropany. My jsme přítomní naší Eh, civilní misí a myslím, že bychom měli zvážit eh, vojenské výcvikové mise. To eh, samozřejmě přináší sebou otázku ochrany. Když tam vyšlete vojenské lektory, když to děláte v kontextu, jakým je Irák, tak musíte mít i nucenou ochranu. Je to uzavřená otázka, jestli Evropská unie jako taková bude ochotna tak učinit. Ale toto je, myslím, klíčová věc a to tež se vztahuje k Libii. Ehm, je, to, je nutné si představit eh, výcvikovou misi EU vedle eh, více národnostní eh, koalice. Toto by mohla být ehm, ukázka perfektního případu v aktu jaksi, jakási evropská kontaktní skupina, která působí mm, eh, v součinnosti s evropským eh, rámcem nebo evropským vícenárodnostním rámcem. A ještě důležitější než Irák, i když eh, Irák má svůj klíčový význam, i když tam je nebezpečí povstání ISIS, ale ještě významnější v určitých ohledech je Libie z řady důvodů, které tady Pierre už eh, zmínil. Z USA eh, se do Libie nebudou eh, vměšovat. Můžeme se o to snažit diplomaticky a nebo jinak ale prostě nebudou se do toho vměšovat. To se změní, je to fakt, a Když se USA ani my do toho nebudeme vměšovat, pak je eh, tedy nejisté, kdo mm, se do toho bude vměšovat a ten, kdo se tam vměšuje, eh, tak to dělá tak, eh, že to není příznivé pro naše zájmy. Takže opět otázkou je, chceme vůbec někde hrát roli a věli odpovědí ano, pak není lepším místem, kde začít, než je Libie. A my budeme, samozřejmě tady hovoříme o vysoce nejistém prostředí, kde role EU by mohla probíhat i vedle širšího evropského úsilí. Ale pokud v e, nadcházejících pěti, šesti letech něčemu takovému nedojde, pak to bude nejenom neužitečné, ale i škodlivé eh, přijít s eh, více sloví a více dokumenty. Děkuji vám. Oni... Děkuji a teď eh, předávám slovo Bruxy Tignerovi, který se musí omezit opravdu na 10 minut, takže se omlouvám, ale abychom měli ještě čas na otázky a odpovědi. My musíme vést dialog. My nechceme mít pět konferencí. Právě proto zde bude poslední vystoupení a potom otázky a odpovědi. Um, Děkuji za to, že jste mě pozvali. Je opravdu pro mne velmi nezvyklé být tady vpředu, vždycky sedím vzadu a snažím se všechno podchytit a pokrýt. Já si myslím, že bych měl vzhledem k časovému omezení poukázat jen na pár věcí a také reagovat na pár bodů, které zde zmínili řečníci. Já po těch 30 letech jsem už spíše pesimista ohledně těch ambiciozních cílů CSDP. Rád bych byl optimista, ale bohužel ten integrovaný přístup, to je velmi hezká věta EU, ji ráda používá, zní to dobře, ale máme velmi málo případů, kdy skutečně integrovaný přístup přinesl výsledky, možná s výjimkou Balkánu. Proč? Protože CSDP mise nejsou bojové, EU nikdy v podstatě neřešila žádné závažné vojenské úkoly a za druhé není možné pomocí ekonomických a kulturních a rozvojových e, oblastí realizovat integrovaný přístup v takových oblastech, jako je Mali a Burkina Faso, jak jsme slyšeli dnes dopoledne, takže EU by měla být skromnější ohledně toho, jak realistický ten přístup může být, anebo alespoň si uvědomit, že někdy to opravdu není možný přístup. Spíše než aby lepila tuto nálepku na všechno, co EU dělá, protože to zní dobře. Takže pokud je možné dělat pouze protiteroristický výcvik, tak to prostě říci. Je to pouze antiteroristický výcvik, výcviková mise. Není to integrované, protože to zatím není realistické. institucionální rámec, ten dokument navrhuje, a máte pravdu, měli byste vyvolávat tlak na radu, aby změnili hlasování kvalifikovanou většinou. Oni pořád říkají, to nemůžeme, protože máme různé národní pozice. My víme, že ty pozice se nikdy nepřiblíží, v životě se nepřiblíží a dokud to Nek nebude, tak prostě nebude kvalifikovaná většina. No tak to asi nejde, to by tak to nešlo. Kde bychom to měli uplatňovat? V Radě bezpečnosti asi nejsem jist. I když by ta rada předcházející radě bezpečnosti měla rozhodování kvalifikovanou většinou, tak potom by následovala skutečná rada, kde stejně by se muselo přijmout rozhodnutí jednomyslně. K tomu DTIB a tomu, co říkal pan Majer, já s tím souhlasím. Je jedno, kolik máte peněz na EDF a na další iniciativy, které jako EU máte. Nemyslím si, že se tím změní DTIB kvůli důvodu, které nikdo v Evropě nechce prohrát. Všichni chceme abychom vítězili, aby obě strany zvítězily, ale takovýchto situací je málo. Musíme se obětovat pro větší dobro Evropy. Já jsem to poslouchal. Šest komisí za sebou už to říká. Musíme změnit DTIB, musíme změnit CSDP a nic se neděje. Konečně pár slov o strategické autonomii. Já budu stručný, protože si myslím, že je dobré odpovídat na otázky z pléna. Strategická autonomie, to znamená, že EU by se mohla samostatně bránit, takže to není pravda, takže dejme tuto definici stranou. Musíme diskutovat o nějaké omezené verzi, například pro případy krizového managementu, ale ani tuto eh, light verzi nemáte a myslím si, že ji mít nebudete, pokud se seriózně nezmění postoj v jednotlivých státech EU. Proč? Protože tato rozhodnutí by musela obsahovat silný a jednotný řetězec velení tady v Evropské unii. A Znamenalo by to schopnost přijímat rychle strategická rozhodnutí, hlasování kvalifikovanou většinou a také veřejná vůle nechat evropské vojáky umírat v poli a to je tabu. Takže nemůžete mít strategickou autonomii, pokud prostě takováto veřejná vůle zde nebude. Takže se je zbytečné hovořit o tom konceptu a myslím si, že je taky zavádějící pro naše občany. Já jsem belgický tedy občan vytvářet dojem, že Unie buduje strategickou autonomii, když to není pravda. Myslím si, že Natali by to řekla nějak jinak, ale myslím si, že bychom si to měli uh, Eh, uvědomit, protože si myslím, že si musíme uvědomit, že i když tu strategickou autonomii zoufale potřebujeme, tak ji mít nebudeme. Mluvám se za to, že jsem tady pronesl takováto provokativní slova. Děkuji, takže teď dám slovo těm, kteří o ně požádali a nejdříve tedy Anna Neumann. Ajajaj. Yeah, and you will have the, the, the... Dostanete slovo za chvíli. Hodně se vás přihlásilo do diskuze, všichni slovo dostanete. Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji za ty velmi inspirativní a někdy protichůdné projevy. Já si myslím, že to někdy potřebujeme, protože máme velké ambice a nefunguje to, takže potřebujeme proskoumat různé cesty. Eh, mám tedy pár věcí. První se týká vztahu mezi členskými státy a EU v této věci, protože zde vidíme různé koncepty v různých zemích v Libii, alespoň před dvěma měsíci, tedy dvěma týdny, eh, byly členské státy, které se ubíraly různými směry a EU tam nehrála roli. Pak jsme měli další zajímavý koncept, který bychom měli také analyzovat pro CSDP, že všechny členské státy dali mandát jednomu státu, aby postupoval za podpory těch ostatních. Možná by to také mohla být možnost pro mise CSDP, kdy jeden stát postupuje vpřed a ti ostatní nedělají nic jiného, protože co jsme viděli v jiném kontextu a co je také eh, poškozující, že máme malou misi EU a pak tam máme velký příspěvek nějakého členského státu v koalici ochotných, a nebo v rámci NATO, jako jsme viděli v Iránu, nebo v Mali. A je to zcela nejasné pro naše protějšky, kdo tady mluví za koho a na základě jakého mandátu. Já jsem hovořila včera s ministrem zahraničních věcí Saudské Arábie a on mi řekl, že dávají přednost bilaterálním rozhovorům. Natali, mně se líbilo to, co jste říkala o rozpočtu EU, že musíme dát ty peníze tam, kde je to potřeba. A já si myslím také, že bychom si měli uvědomit, že opravdu žádáme členské státy na to, tedy o to, aby dali k dispozici prostředky na společné akce EU, protože nechceme čerpat ze společného rozpočtu. Oni zase nejsou ochotní přispět k něčemu, aby se vzdali své suverenity. Takže si myslím, že je to otázka, zda je to spíše otázka tedy neochoty členských států, anebo zda proto nemají prostředky. To je také důležité, abychom věděli, jak budeme dále postupovat. Žádný další koordinátor frakce se nehlásí o slovo a proto dávám slovo panu Gálerovi za EPP. Děkuji. K tomu, co říkala paní Toči, já souhlasím, když říkáte, že tahle administrativa nechce chápat, k čemu směřujeme v té oblasti bezpečnosti. Ta minulá to chápala. Ano, my využíváme své peníze pro svůj průmysl. Ale nesouhlasil, nebo souhlasil bych částečně s tím, že bychom neměli produkovat další dokumenty, neměli bychom produkovat další dokumenty, které neprojdou pracovní skupinou rady takže bohužel členský, členské státy pak nepovažovaly tu globální strategii za svou strategii. To byla strukturální chyba, k níž došlo, když eh, jsme sami sebe chválili za ten úžasný text. Bohužel členské státy to nevzali za své. Proto my jsme mm, definovali své ambice a potřebujeme členským státům poskytnout Bílou knihu bezpečnosti a obrany a parlament o tom rozhodoval tak, aby členské státy byly povinny a pak uvidíme, jak se budou naše kapacity dál rozvíjet. Mě by zajímalo, zda sdílíte můj názor, že mnoha z politických rozhodnutí, která byla přijata a 2013 rada rozhodovala. První se to jmenovalo Defense Matters, obrané záležitosti a pak je to Security of Supply, tak se to pomalu měnilo. Proč? A my jsme pak eh, přišli s tou první rozpočtovou linkou na rozpočet pro obranu a já bych eh, Taky by mě zajímalo třeba ta strategická autonomie. Myslím, že se to musí definovat. Proč? Protože to je v legislativě EU, v tom obraném fondu, tedy musíme to definovat. A myslím, že bychom to měli definovat způsobem, že bychom řekli, musíme být schopni agovat, když nebude možné opřít se o zdroje na to. Erdoganovo veto je třeba něco, co nám blokuje využití kapacit NATO. Nechceme Libii nechat Turkům a Rusům, protože Oni určitě nereprezentují naše zájmy a já si myslím, že my Evropané máme více zájmů společných v Ibii, než abychom stáli a přihlíželi, jak Rusové a Turci si tam um, rozdělují situaci, jak se tam usídlují. Ta obrana Unie je v dopise pana Borela. Myslíte si, že dostaneme nějakou odpověď během sta dní? Takže definice toho, co se míní tou Evropskou obranou unii, to by se mělo definovat. Doufám, že nějaká pěkná definice přijde. Děkuji vám. Děkuji, pan Basesku. Děkuji. Díky bohu jsem slyšel, co znamená strategická autonomie. To tedy neznamená nic. Nemáme obsah pro tento pojem. A v realitě ani mít nemůžeme. Prostě proto, že nejsme schopni být v tomto momentě autonomní a to pravděpodobně ještě na dlouhou dobu. Tahle strategická autonomie je vynález lidí, jako je ta dáma, která nám tu přednesla dlouhou konferenci a politici takové pojmy rádi používají, ale v realitě nejsme autonomní čistě proto, že nejsme nukleární velmoc. To je má analýza na základě mých zkušeností, kdy jsem byl deset let hlavou státu. Podívejte se na Ruskou federaci. Jejich ekonomika je menší než ekonomie Itálie, ale přesto jsou velmocí. Tohle je realita. Musíme rozhodnout, eh, jestli chceme být součástí procesu globalizace, jestli chceme být součástí těch, kdo rozhodují. Velice pravděpodobně budeme tím či oním způsobem muset zůstat v partnerství se spojenými státy, alespoň v tuto chvíli, v tuto dobu. To je realita, která vychází z našich analýz. A podívejte se, co se děje v těchto dnech v Evropě. Hráči jsou Turecko a Ruská federace a nikdo se neobrací na nás. My se snažíme být um, mediátory v iránsko-americkém konfliktu, ale o naší mediaci nikdo nestojí. Buďme si upřímní když hovoříme o našich schopnostech být velkým hráčem, hlavním hráčem. Naše vojenské kapacity nám neumožňují být jedním z hlavních hráčů. To je mé upřímné stanovisko, že tím či oním způsobem na dlouhou dobu musíme zůstat partnery se spojenými státy, i když spojené státy mají v čele Trumpa. Podívejte se na východ, na východní křídlo, na to, poté co Putin okupoval Krym, všechny bývalé komunistické země zbystřily a Dostali se do situace poplachu, mají své zkušenosti mm, z Rusy. Oni prostě překročí hranice, takové jsou ruské zvyky. A to se může stát kdykoliv. Baltským státům nebo Rumunům mohou překročit bulharské hranice, stejně tak, jak to udělali na Ukrajině. A co se stane? V tuto chvíli, díky bohu, Summit na to rozhodl eh, nakonec se opřít o americké vybavení. Oni jsou teď na východních hranicích a nikoli v ne? Nejsou tam francouzské jednotky v Rumunsku, nejsou tam italské jednotky, nejsou to německé jednotky v Rumunsku, ale Američané přijeli, jsou tam, je tam 2000 mužů, jsou tam letadla. No, tohle je realita, ať se nám to líbí nebo nelíbí. I ve své bezpečnosti závisíme na Spojených státech. A abychom si mysleli, že můžeme vybudovat jaderný arzenál, abychom mohli vyvážit Indii, Rusko, Pákistán, Čínu, Spojené státy. To je opravdu, opravdu něco, co v Evropě v těchto dnech je neakceptovatelné. To znamená, máme jediné řešení. Musíme nadále být partnery spojeným státům, a musíme společně být součástí té globální hry, protože nemáme dostatečnou vojenskou kapacitu, sami neuspějeme. Ano, souhlasím s tím, že musíme završit ty mise v Africe. Tam máme opravdu velkou historickou odpovědnost, ale eh, jinde se jedná o sousedy na kontinentu a musíme být schopni intervenovat v Africe, ale zatím k tomu nemáme odvahu. Děkuji vám. Teď Chris Peterson dostane slovo. Chci připomenout kolegovi Baseskovi, že některé evropské země mají odvahu na to být v Africe a riskovat život svých vojáků. Ano, to je pravda. Ne, není tam dostatek jednotek. Ano, to je pravda, paní předsedkyně. Pro mě je důležité, abych připomněl, že minulý týden ve Štrasburku jsme měli zprávu o společné obrané bezpečnostní politice a tam jsme zmínili 20 dalších bodů. Byla tam velice jasná definice toho, že musíme mít větší strategickou autonomii. Doufám, že jsme to četli a zajímala by mě vaše reakce na to, co je tam psáno všechny frakce proto na plénu se vyjádřily. Vím, co jsme schválili a já doufám, že vy jste si ten dokument také přečetli. To je první věc. Když eh, diskutujeme o strategické autonomii, tak přečtěte si, přečněme si, přečtěme si, co jsme schválili, protože eh, jinak bychom to byli bývali nemuseli ve Štrasburku minulý týden požehnat. Dobře, někdo to neschválil, dobrá, ale byla velká většina. Druhá věc. Svět se mění velmi rychle a souhlasím, že pro Evropu je teď čas konat. Čas eh, konat, aby bylo jasné, co Evropa může dělat a co zastává v geopolitickém světě, kde žijeme. A to jsme řekli politický pohled Spojených států se mění. Mění se i jiné prvky a tenhle apel na Evropskou unii, co můžeme udělat? Ano, já jsem tady nováček, předtím jsem byl náměstkem ministra obrany v Belgii, ale musíme si zaprvé být vědomi toho, co můžeme udělat, musíme být ambiciozní, nesmíme být přeskromní. Většinou býváme skromní, protože jsme malá země, ale musíme si být vědomi svých schopností, co můžeme udělat pro lidi mimo Evropu. A za druhé, myslí si, myslím si, že nepotřebujeme velké debaty, týdne, měsíce, roky debat. Svět kráčí dopředu a my musíme něco dělat na druhé straně musíme diskutovat o tom, jaká je naše vize. A to, co jsme schválili ve Štrasburku minulý týden, to ukazuje, co můžeme a musíme udělat pro tu strategickou autonomii, co můžeme udělat v tom geopolitickém prostředí, které je nové. A to je pro mě hlavní úkol, úkol práce v tomto parlamentu. Co zastáváme? Samozřejmě hodnoty, ano, ale taky reál politika a obrana našich zájmů a obrana lidí, kteří žádají Evropu, udělej něco. A já si myslím, že v těchto diskusích potřebujeme vojenské akce, potřebujeme mise. A pokud to není možné, to je můj skromný osobní názor, když to není možné, do pěti let od teď když nedosáhneme pokroku, tak další komise a její předseda či předsedkyně nemůže říct, že budeme geopolitickou komisí. To parlament nebude moci říct, že potřebujeme strategickou autonomii, protože pak game over. Pak eh, nebudeme schopni přesvědčit jiné země a jiné lidi, že Evropská unie něco zastává. Děkuji. Eh, eh, Děkuji. Než dám slovo našim eh, čtyřem hostům, aby mohli reagovat na tyto otázky, stanoviska, interpelace, tak bych ráda velmi krátce využila práva předsedkyně na mikrofon, abych mohla navázat na to, co jsme tady před chvílí slyšeli potřebujeme strategickou eh, orientaci nebo ne. Vytvořili jsme si skvělé, skvělý mechanismus. Eh, Těžko můžeme vysvětlit, eh, na co máme nástroje, když nedokážeme vysvětlit, k čemu je chceme použít. Dnes má Čína vizi. Všichni ji známe, byla definována, vysvětlena, všichni ji znají je to One Belt, One Route, všichni to znají. A všichni k tomu mohou zaujmout stanovisko. Amerika dnes má tedy alespoň slogan America First. Takže nemůžeme říct, že nás neupozorňovali. A všechno se točí kolem America First, i ta pozice k evropské obraně. Plně s tebou souhlasím, Natali. Co máme my? My máme zkratky. Nikdy jsme nevytvořili politickou vůli kolem zkratek. A když jsme vedli kampaň v evropských volbách, tak jsme měli před sebou občany, kteří nás všichni žádají všude o více evropské obrany. A pokud my nejsme schopni reagovat na tento požadavek, tak nejenže nesplníme své povinnosti své úkoly jako Evropský výbor pro bezpečnost a obranu, ale možná to znamená, že jsme ještě trochu více poškodili důvěryhodnost evropského projektu. Já si myslím, že někdy nás dožene reálný svět, ty krize a mm, děláme to jako Jordan Molière, že děláme geopolitiku, aniž bychom to věděli, ale doženou nás tedy také občané. A pokud eh, to neudělá tento parlament přímo zvolený, tak kdo to udělá? Tady nejde o to, že bychom tady měli v té bublině tří institucí mezi sebou něco dělat a za zavřenými dveřmi. To ne. Občané, půl miliardy občanů očekává, a abychom reagovali. Dobře, já teď už dám slovo panu Tignerovi jako prvnímu. Každý máte přibližně sedm minut. Dobře, já myslím, že ten, kdo položil otázku pro Natali, odešel, ale proč se členské státy nezapojují vůli nedostatku vůle nebo nedostatku kapacity? Já myslím, že platí obojí. My jsme o tom diskutovali minulý týden, ptal jsem se na to tež a bylo mi řečeno, že musíme především vyřešit eh, kapacity, protože vůle zde není. A já souhlasím, protože je zde odpor ve všech národních hlavních městech předat více svrchovanosti a rozhodování v oblasti obrany do Bruselu. To je fakt, ale možná v následujících pěti, šesti letech bychom měli vynaložit veškeré úsilí na kapacity, potom odstraníme záminku těch lídrů, kteří říkají, my to udělat nemůžeme, dokud nebudeme mít ty kapacity. Teď můžeme říci, nebo potom budeme moci říci, ano, kapacity máme, takže teď je třeba přenést je do Bruselu. Natali Toči, děkuji velmi stručně k několika bodům. K otázce rozdělení členských států. Byl zde Příklad Libie. Ano, je to jasné, právě proto zde byla neaktivita. Zajímavé je, že možná se teď mění jedna věc. Možná, je to s otazníkem. Já to pozoruju v jednom členském státě, který byl na jedné straně tohoto spektra a Natalie a Pierre ti zase pocházejí z druhé strany. Takže možná se to teď mění, že se všichni dohodnou, že mají mezi sebou neschody a že ty jsou menší než jejich schody. A že prostě nechtějí, aby Rusko a Turecko převládli v této hře. Takže je to spíš takový vnější tlak, vnější impuls k tomu, abychom přehodnotili relativní důležitost či nedůležitost těch našich sporů a rozdílů. Souhlasím s tím mandátováním členských států. Já si myslím, že ideální není situace, kdy je zde pověřen jeden členský stát. Já si myslím, že tady je otázka té kontaktní skupiny. To je potom skupina, která funguje jako spojovací článek s institucemi a má to spoustu plusů, flexibilita, schopnost reakce a také flexibilita a není tam ta negativita, která je spojená s tím, že jsou eh, odděleni od institucí a odtrženi jeden od druhého. Pokud jde o ty kapacity a nevůli nebo nedostatek vůli, souhlasím s obojím, je to obojí. Ale k tomu nedostatku vůle. Hm, je pravda, že nemáme kapacity k tomu, abychom se teď vydali na nějakou velkou operaci. Nemáme strategické kapacity, nemáme všechny ty věci, o kterých jsme hovořili v roce 2013 pořád je nemáme, to je pravda. Ale znovu, abychom dělali ty věci, o kterých dnes tady diskutujeme, to znamená být třeba v Iráku nebo v Libii, tak k tomu ty kapacity máme. A tady jde skutečně o otázku vůle a o to akceptovat riziko, že zde může dojít k obětem na životech. A to je tedy ta hlavní věc. A ten nedostatek vůle zde bude, dokud budeme žít v iluzi, že nakonec někdo jiný, někdo jiný, třeba Spojené státy americké, se o nás postará. A jsme v tom snu, že si myslíme, že Trump je problém. Já se obávám, pánové, že Trump není problém. Já se obávám, že se tady odehrává něco strukturálního a že to bude mít jenou podobu, ale Spojené státy mají jednu strategickou výzvu a to není ani Evropa, ani Blízký východ, je to Čína. A znovu, Každý má omezené zdroje a právě proto nevyhnutelně se její priority, jejich priority budou posouvat. Takže možná se skutečně stane, že si uvědomíme, že nemáme na vybranou, ale teď si pořád ještě myslíme, milně, že máme. Já opravdu nemám nic proti bílým knihám a dokumentům a scénářům a tak dále. Neberte, si, neberte to špatně, ale vzhledem k tomu omezenému času, omezeným zdrojům, které máme, tak si myslím, že ten čas bychom vynaložili mnohem lépe, kdybychom pracovali na dohodách k tomu, abychom podnikali kroky. A problém není v tom, že jsme se plně nesou, nestotožnili s dokumentem. Viděli jsme to v roce 2013. Všichni souhlasili se závěry rady, ale nenásledovala žádná akce, takže si nemyslím, že to je ten problém. Myslím, že bychom k tomu neměli věnovat příliš mnoho času, především pokud je tento čas ubírán věcem, které jsou skutečně potřeba, a to jsou akce. Děkuji, Pierre Vimon. Velmi stručně, protože si myslím, že všechno už bylo víceméně řečeno. Já k tomu chci dodat jen dva nebo tři body, kdy asi nesouhlasím s některými řečníky. Celá ta otázka toho, zda jsme neochotní nebo špatně vybavení. Ano, jsme obojí. A zároveň nejsem tak pesimistický, na rozdíl od Bruxe. Když se nedohodneme mezi členskými státy, aby postupovali všechny státy společně, tak nastane to, že jen některé, které se dohodnou, postupují společně. Je to flexibilita, můžeme s tím nesouhlasit, ale je to věc, která nastává. A důležité je, aby v tomto novém druhu flexibilního formátu, který zde vytváříme, jsme postupovali tak, že do toho začleníme instituce. Jeden z úspěchů, kterých jsme dosáhli v uplynulých 15 letech, bylo GCPOA. To dělali tři členské státy sami, ale za podpory všech ostatních, protože to podporovala vysoká představitelka. A Přišli jsme o tento postup a měli bychom se k tomu vrátit, protože přišli jsme o to s Ukrajinou v Minsku, s tím minským procesem. Mě opravdu velmi mrzelo, že EU do toho nebyla zapojena. Ale myslím si, že to je právě ten způsob myšlení, který musíme mít, pokud chceme překonat tu pesimistickou náladu, kterou tady všichni teď máme. Je zde manevrovací prostor pro ty, kteří chtějí postoupit vpřed. A pokud dovolíte, tak jen jedna krátká poznámka ke kvalifikované většině já si nejsem jist, že u zahraniční a obranné a bezpečnostní politiky je to skutečné řešení, protože zamyslet se, zamyslete se, a je to součást eh, návrhu komise, nad tím, jak budeme diskutovat o sankcích a rozhodneme se, že budeme postupovat kvalifikovanou většinou. Ti, kteří hlasovali proti, udělají co? My jim řekneme, musíte respektovat, ale oni řeknou, já s tím nesouhlasím. A pak budete mít jeden z těch případů, jak jsme viděli u toho relokačního schématu, že se dostaneme do takové pozice. Dokážete si představit u zahraniční bezpečnostní obrané politiky, jakou katastrofu by to znamenalo pro to sdělení, které chceme vysílat na venek. Takže já si myslím, že bychom se nad tím měli trošičku více zamyslet poslední věc. USA a NATO, paní předsedkyně. V některých bodech já úplně nesouhlasím, pokud hovoříte o tom jaderném odstrašování. Kdybychom to tak udělali, tak bychom snížili jaderný prach na úroveň, že už by to bylo skutečně nebezpečné. Evropská unie nemůže být mediátorem. Já si myslím, že jsou zde jiné způsoby, jak jednat nebo postupovat eh, vůči prezidentu Trumpovi, který se rozhodl stáhnout eh, z iránského z iránské jaderné dohody. To tež se stalo v roce 1995, eh, kdy američané chtěli, abychom bojkotovali ten ropovod se Sovětským svazem a nám se podařilo postoupit vpřed i přes americký odpor. Časy jsou jiné, nemůžeme to srovnávat, je mi to jasné, ale možná jsou zde jiné způsoby, jak ukázat, že Evropská unie může být silným mediátorem. Máme páky. Někdy nevidíme, že máme páky k tomu, abychom to udělali. Z ekonomických věcech i v jiných otázkách, takže se nad tím musíme zamyslet. A má poslední poznámka je, že když diskutujeme o Spojených státech, o tom, jak se odklánějí, posouvají a tak dále, a o tom, že strategická autonomie není možná, a musíme se držet na to. Tak jeden z problémů, který mě připadá fascinující, je, že zamyslete se nad Sahelem. Tady jsme v přední linii, snažíme se vytvořit nějakou strategickou autonomii a čelíme tady uh, situaci, kdy jeden z našich hlavních spojenců USA nám říká, my vás opustíme a necháme vás o samotě. Takže o čem je na to, když se všichni nedokážeme shodnout na tom, že jsme spojenci a musíme se navzájem podporovat. Podívejte se na to z druhého pohledu. Vždycky říkáme, že Evropané, se, Evropané musí držet spolu. Já tomu rozumím a podporuji to ale i v rámci NATO přece spojenci musí stát po boku Evropanů. A to je věc, které teď čelíme. Natali hovořila o Iráku, kde otázka amerického odchodu nestojí tak zda nastane, ale kdy nastane. Takže to je velké ohrožení toho, co považujeme za transatlantickou alianci. A to musí být o strategické autonomii. Právě o tom musí být strategická autonomie, protože to jsou situace, kterým budeme čelit více a více. Když máme evropské zájmy, které jsou ohroženy, musíme si položit otázku, zda budeme schopni sami, když nás opustí někdo z našich spojenců, zda budeme sami schopni tyto zájmy hájit a chránit. Takže o to tady jde. A potom musíme najít odpovědi na tyto otázky. Domnule ambasador, de câte ori ne-am, părăsit noi aliatul? Am uitat. Kolikrát opustíme naše spojence, kolikrát jsme je opustili my v Iráku, v Afganistánu. Pan Majer na závěr. Ano, dva komentáře ke dvěma bodům. K otázce nevybavení nebo neochoty. Myslím, že se to různí podle misí. Byly mise, kde byly bojové jednotky k dispozici a mohly být tedy rozmístěny, ale nebyla ochota. A byla, byly případy, kdy byly k dispozici bojové jednotky, ale nebyly ani um, um, rozmístitelné, takže tady um, byla jiná problematika. Uh, nebyly vybavené. Uh, a nyní se vrátím k tomu, co uvedl Pierre ohledně mysli, smýšlení, ohledně toho učit se um, za běhu a jít na mise a dělat, co je zapotřebí. Já um, s tím sympatizuji a mám pro to pochopení. Já myslím, že ten kontext, v němž se pohybujeme, je o tom, že náklady nečinností jsou dnes mnohem viditelnější. Příklad Alepa je dobrý jsou to náklady na dobré pověsti a samozřejmě škoda eh, způsobená a další náklady, které jsou viditelné pro členské státy v jiných oblastech. Takže náklady nečinnosti jsou zcela viditelné. A myslím, že tomu musíme přistupovat eh, s velmi eh, otevřenou analýzou. Někdy si myslím, že mise obranné a bezpečnostní politiky jsou jakýmsi boxérem, eh, kdy trenér teprve vybírá, vybírá ty správné protivníky, aby jeho boxér získal zkušenost, ale aby ten protivník nebyl příliš silný, aby ho hned nezničil. Myslím, že Eh, nyní společná bezpečnostní obraná politika začíná čelit eh, rizikovějším, intenzivnějším, náročnějším scénářům, kde by mohlo dojít k mm, vyšším obětem, dokonce k braním eh, rukojmí ve Faluji například mm, tomu tak bylo. Jsme na to připraveni, jsme ochotní eskalovat, když budeme čelit většímu odporu, než očekáváme, pokud nebudeme ochotní eskalovat práva, tak bychom do toho vůbec neměli vstupovat. Takže hovoříme-li, že bychom měli být ambicioznější, tak bychom měli mít jasno o e, rizicích, e, které to přináší a musíme e, o tom transparentně hovořit ve smyslu vlastních obětí, ale také obětí z řad civilistů. Neříkám, že to nemáme dělat, ale když eh, to učiníme, eh, tak to nebude eh, operace typu Concordia nebo Artemis, ale něco zcela jiného. Nezbývá mi, než poděkovat našim hostům za tuto velmi stimulující konverzaci. Byli jsme vyzváni ke skromnosti a pokoře. To je vždycky dobrá rada, kterou bychom měli uplatňovat, ale neměli bychom eh, pokoru zaměňovat za rezignaci. Myslím si, že zde dnes eh, bylo často řečeno, že naše činy musí odpovídat našim slovům a musíme sladit eh, prostředky s tím, abychom dosáhli svých ambicí. A doufám, že za deset let, až naši nástupci budou organizovat eh, debatu o 20 letech eh, CSDP, tak budou moci říci, že se poučili z našich chyb, že byli schopni dostat svým cílům a že CSDP bude za 10 let mnohem hmatatelnější realitou. Děkuji vám všem.